Well, good afternoon, dear colleagues. Buenos dias. <laughs> Dzień dobry. <laughs> Uh, as I can see, you adopted this oznámení uh, tlumočníků. Ke dnešku již 35 dnů trvají naše protestní akce proti jednostrannému nařízení nevyvážených a neuměrných pracovních podmínek administrativou Evropského parlamentu. S politováním oznamujeme, že tlumočení zde skončí eh, přesně podle plánovaného harmonogramu. Děkujeme za pochopení. Pan předseda právě dává laskavě eh, tlumočníkům prostor k eh, přečtení tohoto oznámení. Takže opakuje oznámení tlumočníků. Ke dnešku již 35 dnů trvají naše protestní akce proti jednostrannému nařízení nevyvážených a neúměrných pracovních podmínek administrativou Evropského parlamentu. S politováním oznamujeme, že tlumočení zde skončí přesně podle plánovaného harmonogramu. Děkujeme za pochopení. Pan předseda pokračuje. Děkuji vám. A můžeme se pustit eh, do zasedání. První bod eh, přijetí pořadu jednání. Já doufám, že všichni se si přečetli pořad dnešního jednání. Máte k tomu nějaké připomínky? Děkuji, tak tímto je pořad eh, přijat. Druhý bod Eh, schválení zápisů ze schůzí 16. a 17. května 2018. Má někdo něco proti? Pokud ne, A pokud se uh, v námitky eh, neobjeví do konce tohoto zasedání, ty, tento zápis bude považován za přijatý. A teď už se uh, pustíme do dalšího bodu. na který máme prostor od 15.30 do 16.10, to znamená 40 minut. Je to zpráva o vysokorychlostní širokopásmové infrastruktuře, kterou přednese paní Iliana Ivanovová z Evropského účetního dvora. Já bych ji představil. Jenom vám připomenu, že paní Eliana Ivanová je předsedkyní druhé komory Evropského účetního dvora a zodpovídá za audity v oblasti investic eh, do soudržnosti růstu a eh, začlenování. Jelikož máme pouhých 40 minut na tento bod, tak eh, navrhuji, aby paní Ivanová představila záležitost během deseti minut a potom koordinátoři nebo jejich eh, zástupci, každé tedy konkrétní frakce eh, se vyjádří eh, dvě minuty a všichni ostatní budou mít minutu na vystoupení a potom dáme paní Ivanové slovo, aby zareagovala. Um. Doufám, že potom to budeme moci uzavřít. Máte slovo. Děkuji vám, pane eh, předsedo. Jsem velice ráda, že zde eh, s vámi dnes mohu být. Obyčejně eh, své zprávy předkládáme na výboru pro rozpočtovou kontrolu. Vidím tady některé kolegy, ale sama jsem osobně bývalé tedy a, a sama jsem osobně poprvé na tomto výboru a děkuji mnohokrát, že mi dáváte prostor k představení tohoto zajímavého tématu a sice vysokorychlostní širokopásmová infrastruktura. Všichni používáme mobilní telefony, počítače a abychom měli dobrý přístup k internetu na nich, tak potřebujeme široké pokrytí. Takže dnes budu hovořit o tom, že širokopásmová infrastruktura v členských státech EU navzdory pokroku nebudou eh, všechny cíle eh, naplněny. Eh, jako širokopásmová infrastruktura se vlastně popisují vysok, vyšší rychlosti internetu, které jsou základní pro naši digitální éru. Je důležité mm, aby, eh, to fungovala, aby fungovala digitální ekonomika a ne také eh, pro eh, prosazování začlenování do společnosti. Hmm. Z čeho to vychází? Ve strategii 2020 máme digitální agendu se třemi základními cíly. V roce 2010 stanovila EU cíle, které se týkaly základního v broadbandu asi až 30 megabitů za vteřinu a sice, eh, že všichni eh, občané do roku 2013 měli mít eh, toto základní široko pásmové připojení. Bylo to až do 30 megabitů za vteřinu. Do roku 2020 potom všichni měli dostat takzvané rychlé širokopásmové připojení, což je rychlost od 30 do 100 megabitů za vteřinu. A ten třetí cíl, opět do roku 2020, byl zajistit aby alespoň 50 domácností přešlo na eh, vysokorychlostní eh, nebo ultrarychlý eh, internet, to znamená předplatné přes 100 eh, megabitů za vteřinu, takže eh, ten základní je do 30 megabitů, ten eh, rychlý je do, od 30 do 100 a ten nejrychlejší je přes 100 megabitů za vteřinu. Na podporu těchto cílů byla přijata řada opatření a také se přijalo evropské financování asi nějakých 50 miliard na léta 2014 až 2020 prostřednictvím grantů z evropského rozpočtu, 5,6 eh, miliardy eh, z úvěru z Evropské investiční banky, také projekty EFSI, takže je tady celá eh, škála na financování. Audit jsme zaměřili následovně. Snažili jsme se posoudit efektivitu kroku přijatých EU eh, e při eh, dosahování těch cílů. Zejména jsme chtěli eh, posoudit, jestli členské státy pravděpodobně dosáhnou toho cíle a jak komise sleduje ty výsledky a také jestli členské státy vytvořili správné monitorovací mechanismu, mechanismy mechanizmy dosahování těchto cílů a také jestli implementovali ty strategie. Nejenom jestli si je vytvořili, ale jestli je také eh, provedli. My jsme se zaměřili na eh, stávající období 2014 až 2020 a také eh, na zdroje 2007 až 13 a všechny zdroje financování, čili EU, i ty další. Byli jsme v pěti členských státech Irsku, Německu, Maďarsku, Polsku a Itálii. Ehm, vedli jsme tam debaty eh, s celou eh, řadou klíčových ehm, zúčastněných stran. Na tom dalším slajdu nevím, jestli to vidíte dobře, nebudu to ani jak dvakrát eh, rozebírat. Jedná se tedy o ehm, takový přehled toho té rychlosti připojení v EU. Tady vidíte ty, ty, ty, ty, ty tmavší, tmavozelenější oblasti, tam ty cíle budou pravděpodobně dosaženy. To 30 megabitové pokrytí v roce 2016. Čili tady vidíte, že se to asi nedosáhne do roku 2020. Náš obecný závěr z celkového auditu je, že samozřejmě některé cíle už jsou zaplněné prvním cílem, cíl základního eh, pokrytí do 30 eh, megabitů za vteřinu. Toho dosáhly všechny členské státy už do roku 2016, i když ta lhuta mm, byla 2013. To byl strategický cíl, ale do roku 2016 prakticky všichni eh, už tedy měli to pokrytí. Ale ty hlavní cíle, čili to rychlé a ultrarychlé, měli jste tu mapu u toho ultrarychlého, No u toho ultrarychlého tam je to ještě eh, slabší, to pokrytí. Zejména problematické eh, jsou venkovské oblasti ve většině členských států. V polovině roku 2017 14 členských států mělo méně než 50% pokrytí na venkově a u toho třetího cíle, to znamená eh, přijetí nebo účastnictví v tomto ultra a rychlém internetu a tam a to bylo jenom nějakých 15% domácností oproti 50% eh, cíli. Bez navzdory těmto problémům, pokud budou implementovány plány, eh, tedy plány členských států, tak hmm, 30 eh, z pěti členských států dosáhnou ty eh, cíle komise do roku 2025. A jedno, eh, jedním z nich je, že domácnosti by měly mít dostup až k jednomu gigabitu za vteřinu. A my jsme tedy členské státy toto obecně pozitivně přijímají, ale monitorování těch eh, výsledků, dát přijímání těch strategií se implementuje eh, v různě, různě v různých DGích. Na jaké slabé stránky jsme narazili? Všechny členské státy vytvořily eh, širokopodosmové strategie, ale tam, kde jsme to přeskumávali, jsme našli některé nedostatky. Některé členské státy jenom opožděně finalizovaly své strategie někde ty cíle nebyly vždycky v souladu s Evropou 2020. Žádný členský stát, který eh, jsme navštívili, si nestanovil jako cíl ten eh, třetí eh, cíl, o kterém jsem hovořil na začátku, to znamená rozšíření toho ultrarychlého internetu. To ehm, nebyla součást té strategie, kterou jsme analyzovali. Všechny členské státy eh, samozřejmě měli tuto eh, potenciální infrastrukturu. Samozřejmě víte, že jsou eh, různá řešení, různé infrastrukturní varianty jako je ten tradiční eh, starý eh, model přes měděné dráty, potom jsou samozřejmě eh, optická vlákna, bezdrátové, bezdrátové technologie a tak dále. A to má různé dopady na různé volby ve členských státech. Bylo také zajímavé posoudit ty různé omezující faktory omezující tedy ten eh, pokrok v dosahování těch broadbandových cílů. Ten první omezující faktor eh, se, jak vždy, týká financování. Podle hm, studií přijatých komisí eh, ten objem, kterého bylo třeba k dosažení cílů do roku 2020, byl nějakých 250 miliard eur. To, to, to byl tedy eh, odhad na rok 2013. A EBB také odhadovala, že polovina těch nákladů bude na venkově, kde žije jenom 20% lidí. V tomto kontextu jsme zjistili, že financování na venkově tedy se neřeší eh, řádně ve třech členských státech, kde i jsme eh, prováděli kontrolu. Také jsme zjistili, že jeden významný projekt EIB, podporovaný z EFSI, se vůbec nezaměřoval na oblasti, kde je třeba podpora veřejného sektoru. Další důležitý eh, faktor eh, bylo tedy eh, konkurenční prostředí a právní prostředí, který, které vytvářelo problémy ve dvou státech, zejména v Irsku a v Německu. V neposlední řadě tady byl aspekt efektivní koordinace mezi jednotlivými eh, zdroji financování a vzhledem, daný také vzhledem k dlouhým implementačním lhůtám. Eh, řádná úroveň eh, koordinace podporovala a tedy ve třech z pěti navštívených členských států efektivitu implementace, ale ve dvou členských státech vzhledem k různé organizaci těch, dejme tomu, spolkových zemí a ta, té obtížné koordinaci eh, mezi programovými obdobími. Eh, byl pokrok omezený. Samozřejmě v každé zprávě máme několik eh, doporučení. I z těchto zjištění jsme tedy odvodili 8 doporučení komisi se skupili jsme do skupin eh, strategické plánování, regulační prostředí a podpora konkurence. Cílem je členským státům doporučit eh, vytvoření revidovaných plánů, naplnit eh, nové cíle. Také jsme doporučili, aby všechny členské státy revidovaly mandáty všech svých národních regulačních orgánů podle tedy evropského rámce v kontextu hospodářské soutěže a obecně právního prostředí. A tolik tedy eh, velice stručně eh, na několika slajdech obsah naší zprávy, ale samozřejmě ráda odpovím na jakékoliv vaše dotazy. Děkuji vám. Eh, for your introductory. Mnohokrát vám děkuji za úvod. Možná pan Ormankom Vajta, který přišel spolu s vámi, by mohl něco doplnit? Přál byste si něco doplnit? Ne? Dobrá, takže... Prvnímu, komu dělím slovo, je Bonnie z EPP. Děkuji mnohokrát za prezentaci. Myslím si, že je velice užitečná nejen pro hodnocení situace, ale je to důležité pro naši rozpravu a zítra budeme hlasovat o Evropském elektronickém komunikačním kodexu, což je základ pro budoucí systém 5G. Nejprve se chci zeptat, a dotazovali jste se členských států o, na prostředí, na to, jak se napojit na předešlé cíle a vlastně na potřeby a výzvy srovnatelné s 5G, protože pro některé členské státy to není tak jednoduché nebo tak jasné protože dokončují vlastně práce na těchto cílech, ale zároveň musí začínat na nových cílech spojených s 5G. A pak mám otázku spojenou s národními strategiemi, protože se to jevilo jako potřeba dříve a z důvodu mapy pro 5G bylo stanoveno jako potřebné na konci roku 2017 a na začátku roku 2018 mít nový práv pro broadband, aby bylo možné pra- zapracovat na 20, 50, 100 megabitech na sekundu. Čili v tomto ohledu se chci zeptat, co si o tom myslíte nebo co o tom víte. Za třetí, uvádíte, že máte velký problém a my tom víme s přístupností internetu a kvalitou internetu ve venkovských oblastech. Pochopitelně jeden z důvodů souvisí s obyvatelstvem, ale to není jediný důvod. Můžete nám to vysvětlit podrobněji? Co podle vás jsou důvody, které jsou s tím spojené. A pokud mluvíme o regulatorním prostředí, nezmiňovala jste otázku alokace spektra. Bylo to problematické v některých zemích, nebo v těch, která jste zmiňovala ve zprávě, nebo ne, protože si myslím, že do budoucna a pro provádění cílů 20, 50 a 100 megabitů na sekundu je také důležité, po zdali eh, členské státy v těchto cílech do určité míry pokročily. Děkuji určitě navzdory tomu, že jste překročil eh, řečnickou dobu. Paní Virkunen. Yes, thank you, Chairman. I'd like to thank also the Court of Auditors for Musím také poděkovat účetnímu dvoru za hodnocení. No, je to velice důležité, protože tato práce je zásadní pro celou Evropu a i do budoucna bychom digitálně byli dobře propojeni napříč Evropou. A je důležité, aby tento výbor mohl takovýto pokrok po- podpořit. Analyzovali jste pět členských států. Analyzovali jste nějaké dobré příklady z praxe? Mohli bychom se poučit Eh, nějakými osvědčenými postupy z různých členských států? No také jste hodně zdůrazňovala roli strategického plánování regulatorního prostředí a také využívání hospodářské soutěže. Ale já se chci zeptat, zdali máme dost nástrojů, nebo jestli jste narazili na to, že třeba není dostatek nástrojů pro budování infrastruktury, dejme tomu, v těch oblastech, které pan Borny zmínil, venkovské oblasti, kdy jednoduše není zalidnění takové. Jinými slovy, je dost nástrojů na financování těchto nástrojů, anebo to může být založeno pouze tržně podle vašeho názoru. Děkuji. Je tady někdo za Alde? Ne. Zelení? Ne. Můj vážený kolega z Gule, také se nechce vyjádřit. EFDD nebo ENF? Někdo další by se chtěl zeptat, takže mám slovo já. Ano, já jsem také vlastně účastník. Ptám se. My jsme na vaší prezentaci viděli tu mapu. A je zajímavé, že pokud je zalidněnost nějaké země menší než jinde, tak vysokorychlost, vysokorychlostní internet existuje. Jsou to velká města nebo Benelux, ale také jsem viděl velmi tmavou oblast v Jižní Itálii. Já se chci zeptat, proč? Protože máme eh, bary, typické navzdory úsilím italské vlády. Jsou to typické venkovské oblasti a Francie je zelená pouze zlehka. To znamená, eh, že tam nebyla efektivní snaha zavést takovýto vysokorychlostní internet. Čili to je moje otázka. Máte slovo, madam. Děkuji. Děkuji mnohokrát všem za velice zajímavé otázky a připomínky. Myslím si, že z toho vyplývá, jak moc je broadband důležitý pro hospodářství a konkurenceschopnost EU. V návaznosti na otázku pana Bonyho. Otázky a výzvy spojené s 5G. No ale možná ještě předtím hm, ty cíle pro rok 2025, protože na, krom těch hlavních cílů máme 2025, což je konektivita 1 gigabit pro hlavní srdce ostatní hráče, všechny oblasti, aby měly 5 a všechny domácnost um, konektivitu s alespoň 100 megabitů za sekundu. A mě by zajímalo, a teď otázka, co my s takovými to výzvami a cíly, protože my jsme ještě nevyčerpali cíle pro digitální agendu roku 2025. Ale pokud je o 5G, Často dochází na to, co je lepší, gre nebo vlákno, nebo měď, nebo kde si 5G v rámci celého toto obrázku stojí pochopitelně účetní dvůr. Není expertem na technologické aspekty, ale můžeme jednoznačně říci, že 5G nenahrazují vlákna ty doplňují vlákna. A toto řešení je základní infrastruktura, kterou potřebujete, aby 5G mohlo fungovat. Pokud je toto odpověď na vaše, vaši otázku, tak tolik můžeme říct z naší strany, ale pochopitelně, bychom měli tento cíl dosažitelný, musíte mít infrastrukturu. A já e, ještě přijdu k otázkám infrastruktur, řešení, které si volí různé členské státy, protože musím říct, že nemáme společnou evropskou politiku pro broadband. V tomto ohledu každý členský stát má vlastní odpovědnost, vlastní pravomoc, no, vlastní rozhodovací proces pro řešení Eh, který mít. No a teď strategie. Každý stát může strategie zvolit jinou a my máme právě eh, příklady z těchto pěti zemí, které jsme navštívili. V Německu jdou směrou modelu, kdy budují na základě stávající eh, kabelové měděné sítě. Jsou to ty původní telefonické kabely. To eh, je nejlevnější technologie, ale neumožňuje eh, vysokou rychlost. Mhm, takže i kdybychom eh, použili nové služby, nové technologie, tak byste mohli zvýšit rychlost na 60, v nejlepším případě, pokud je tam málo uživatelů, tak na 100 megabitů na sekundu, ale tato vektorová technologie také závisí na uživatelích, takže pochopitelně čím víc uživatelů, tím menší rychlost. <clears throat> A to je příklad, kdy členský stát čel směrem jedné technologie. No a v dalším příkladu, tak jako v Itálii, že jste to zmínil vy, pane předsedo, no pak paní Virkonen také se ptala na příklady z praxe. Víte, cíl zprávy není hodnotí členské státy. To neděláme, ale máme tady jednoduše příklad pěti států, jsou to ilustrativní příklady. Vidíte v některých grafech, kde prezentujeme eh, pokrok celé 28, že to šlo k pokroku eh, ve všech aspektech. Mezi lety 2011 až 2017 došlo pokroku pokroku úplně všude. Ale k nejlepšímu zlepšení došlo podle grafu v Itálii. Tam vidíte jasně, že ten pokrok byl opravdu úctyhodný. A na to jsme během auditu přišli. To je dobrý příklad. A proč? Proč to bylo tak mavě zelené? No právě Eh, z důvodu jednoznačně volby členského státu. To je jejich strategie, jak rozvíjet infrastrukturu sítě. Mohli byste porovnat Italsko, Německo, Irsko. Všude byla nějaká měděná infrastruktura, ale oproti Německu, kde se rozhodli na tom stavět, tak Itálie se rozhodla pro jiný investiční model úplně jiný. Rozhodli se prostě investovat do vláken zcela. Takže taková to řešení pro vlákno vysvětlují ten velký skok v pokrytí. V zásadě na infrastruktuře, která se úplně změnila oproti situaci na začátku. Pak ještě přístupnost venkovských oblastí, zalidněnost, to je velmi důležitá otázka, protože si myslím, že díky tomu pak můžeme navázat na tu širší perspektivu, která souvisí s finančními zdroji pro tuto politiku. V prvé řadě si myslím, že toto by mělo být východisko. Měli bychom vědět, že 250 miliard odhadnutých komisí se musí investovat do těchto cílů. Ale odkud pocházejí tyto peníze? Od soukromých provozovatelů především, to je klíč pro model financování a národní regionální financování omezené pokud se podíváte na údaje ze zprávy 15 miliard, část granty a část půjčky tvoří pouze 6% tohoto úhrnu. A toto je také částečné vysvětlení vaší otázky, proč ta přístupnost a to pokrytí je tak malé protože soukromý sektor jde po zisku. A tam, kde to podle nich není ziskové, tam nejdou. Tam pochopitelně z toho vstupuje regionální evropské financování do hry. Otázka zní, zdali se to provádí nejúčinněji, nejefektivněji v některých těchto případech. Tam je právě jeden příklad této půjčky, kdy se to nepoužívalo nejefektivnějším způsobem, protože to bylo zacíleno na nejzranitelnější oblasti, kde by to z definice mělo být. Regulatorní otázky o konkurenceschopnost, což nesouvisí s otázkou paní Virtunen. To si myslím, že to je hned druhá nejdůležitější věc pro financování, také jsem zapomněla v souvislosti s financováním zmínit, že bylo důležité pro členské státy hodnotit úhrn financování. Většina členských států takovou tu analýzu prováděla, ale některé prostě státy ne, takže to je jasné, že pokud nevíte nebo nemáte žádnou analýzu, kolik budete potřebovat, tak asi těžko toto budete nějakým způsobem řešit. No a pak regulatorní prostředí, ten druhý, ale ne málo podstatný faktor, protože když dojde na náročnější hospodářskou soutěž, tak tam pochopitelně to problematické pro nové aktéry, kteří by chtěli vstoupit eh, do této oblasti. Viděli jsme příklady v Německu, kdy bylo těžké mm, pro spotřebitele eh, se vyvázat z některých služeb. Pro, pro některé ty vektorové technologie to bylo těžké, pro nové podáty vstoupit na trh. To jsme byli svědky i v Irsku, mm, oproti jiným členským státům, kde jsme viděli, že právně regulatorní prostředí je v zásadě v pořádku. Pokud jde o finanční nástroje, vítám především Connecting Europe Broadband Fund. A tam se bude teď přidělovat více peněz, ale u nás, pro nás jako pro účetní důr je nejpodstatnější vidět, jak efektivně se investují tyto peníze a to zohledňují i ty doporučení, které poskytujeme. Pane předsedo, no, mluvíte i o vysoké rychlosti v Beneluxu. Jestli jsou o, o státy, kde venkovské oblasti jsou více rozvoneté, většinou jsme svědky problémů v případě venkovských oblastí, ale zrovna Benelux, Lucemburg, Malta, ty mají rozvinutější venkovské oblasti, ale to vysvětluje jejich velikost, jsou to malé země. Takže ta infrastruktura není tak problematická. Děkuji. Your advice is to uh, uh, reorganize our countries in order to... Eh, děkuji. Tady eh, Eh, samozřejmě eh, tady se jedná o to, že tyto země jsou, že potřeba být malý, aby se dosáhlo takových úspěchů, jako dosáhl Benelux a Malta. Já si samozřejmě dělám eh, legraci, ale taky je zajímavé, co dosáhli na jihu, pokud je o to optické vlákno. To znamená, že existuje naděje, že ve všech našich zemích se bude investovat do optického vlákna a já si nedokážu představit eh, sever Švédska nebo Finska, eh, kde není eh, příliš vysoká hustota obyvatel, tak si dokážu představit, že by to bylo třeba v Malmé nebo v Kodani, ale v těch venkovských oblastech, především ve Francii, tam by byl problém, protože z hlediska efektivity investování soukromých firm, eh, tak to jde tedy nad rámec. Děkuji vám za eh, vaše velmi zajímavé podněty. A nyní budeme pokračovat v našem eh, programu a už nastal k tomu čas. To znamená, že tímto jsme ukončili eh, zprávu o vysokorychlostní širokopásmové infrastruktuře a nyní dalším bodem na programu je souhrný rozpočet EU na rozpočtový rok 2019 všechny oddíly a zpravodajem je pan Jens Gajer. Prosím, máte slovo, vážený kolego. Děkuji vám, pane předsedo. Já e, velmi rád pracuji e, v tomto výboru. Jsem e, také zastupcem, náhradníkem ve výboru pro rozpočet a tady se jedná o to, že věci, které nejsou úplně ve středobodu tohoto výboru, ale které se musí vyřídit a to je otázka postupu tedy tady E, k tomuto souhrnému rozpočtu. E, bylo by milé, kdyby e, i jiní kolegové převzali odpovědnost, protože ty jejich zkušenosti by jim pomohly. A i když tento výbor nemá na starosti rozpočet, sice mě to těší, ale já jsem nepřešel tady do tohoto výboru abych se zase tady tímto zabýval. Co se týče stanoviska našeho eh, eh, výboru k tomu, ke zprávě Meissner, tak eh, my jsme společně, pan Bozek a já, připravili tuto zprávu a děkuji tedy za konstruktivní spolupráci a také děkuji za spolupráci s novým zpravodajem a panu předsedovi. A jedná se tedy o souhrný rozpočet eh, pro rok 2019 a zde jsme se eh, plně zaměřili na to, co známe z minulých let. Eh, za prvé postup u rozpočtu vypadá tak, že komise přijde s návrhem, ten návrh jde na radu, potom na radě se omezí tady tyto prostředky, ty argumenty nejsou vždy konzistentní. A potom to, co musí učinit eh, každý eh, zpravodaj pro směrnici o rozpočtu či v případě stanoviska, tak eh, se musí soustředit na argumenty komise, to jsme udělali a potom jsme se podívali na ty položky, které byly zkráceny, tak abychom měli dále eh, zaručené fungování Fondu pro strategické investice a eh, to se týká také Evropského fondu pro strategické investice. To je tedy ten kontext. A málo kdo eh, v tomto výboru pochybuje o tom, jak užitečný je Evropský fond pro strategické investice. Moje frakce zcela jistě není proti a jak víte, eh, tady se jedná o eh, takový nástroj, tak jak o tom eh, hovořila paní Ivanová, hovořila o tomto nástroji. Ale abychom zajistili výpadek úvěru, tak máme tady položky, kde jsou zaručeny Eh, tedy otázky eh, nesplacení úvěru. Eh, takže tady Toto je velmi důležité a názor Evropského parlamentu je takový, že my toho litujeme, protože finanční prostředky, které byly k tomu poskytnuty, tak komise se souhlasem rady toto vyňala a to je samozřejmě toto oprávnění. A toto je pro nás eh, velmi důležité, protože se jedná o výzkumný program a potom o nástroj pro propojení Evropy. Eh, jedná se tedy o to, že musíme vrátit rozpočet do stavu, eh, jaký byl a to se týká vynětí prostředků EFSI. A potom za třetí, já Vzhledem k tomu, že jsem byl stálým eh, zpravodajem pro agentury ve výboru pro rozpočtu, tak jsme také hovořili o eh, pravomocech těchto agentur a eh, jestli jsou spokojeny tyto agentury s názorem komise a zdali se splní požadavky, týká se toho Bereku, NISI, GSA a MIS Tady se jedná o to, že je potřeba eh, zvýšit eh, stav zaměstnanců těchto agentů, tak aby se mohly splnit jejich eh, povinnosti. Z hlediska tohoto výboru je rozpočet neuspokojivý. Zvýšila se kategorie 1A. Co se týče Horizonu, tam také došlo ke zvýšení prostředků. Komise řekla, že se otázka boje proti klimatu zvýší o 20 a tím pádem by rozpočet měl přispět ke splnění politických cílů. Tak to se podařilo a návrh stanoviska máte k dispozici. A pokud to e, budete e, potřebovat e, materiály, tak kolega Daniel Vioty vám to může poskytnout. Děkuji. Eh, pane eh, Gajere, pane zpravodaji. Eh, výbor ITRE vypracovává stanovisko k rozpočtu. Ano, samozřejmě je předmětným výborem výbor pro rozpočet. A nyní, vážení kolegové, zástupci jednotlivých politických frakcí, máte dvě, dvě minuty, abyste položili dotazy či vyjádřili svoje názory. Začneme se zástupcem eh, za EPP, pan Salini. Děkuji. Vysvětlení pana Gajera je v souladu s tím, co jsme i my skonstatovali. Jedním z nejdůležitějších eh, prvků pro výbor pro průmysl souvisí s konzistentností mezi eh, tím, eh, co dostane EFSI, jaké prostředky se mu přidělí díky výsledkům samotného programu ale zároveň to souvisí i s tím, co se odebralo jiným programům, které rovněž eh, dosáhly dobrých výsledků. Například eh, CF, tedy nástroj pro propojení Evropy, je rovněž velmi důležitý. Na výboru pro dopravu jsem hovořil ve stejném smyslu, jako hovořím tady. Myslím si, že výbor pro průmysl musí mít v tomto stanovisku na zřeteli to, že musí existovat jasná podpora průmyslovému rozvoji EU, a to prostřednictvím rozpočtu, který zohlední význam pevné průmyslové politiky, tak aby Evropská unie byla konkurenceschopná a aby byla také pospolitá. Tady existuje velmi důležitý kulturní prvek. Já si myslím, že rozpočet je uspokojivý, ale je rovněž velmi důležité, opakuji, aby tento rozpočet zohlednil význam průmyslových politik, které by měly být ústřední. Měli bychom zaručit investice. Průmyslová odvětví by neměla nést zátěž jiných politik. A rovněž považuji za velmi důležité zdůraznit význam vesmírné strategie. Myslím si, že e, přístup e, pana zpravodaje je velmi dobrý a určitě budeme dále spolupracovat. Děkuji, pane Salíny. A nyní za Alde e, místo pana Rike. Vy, paní, máte slovo. Děkuji, eh, pane předsedo, stínový zpravodaj eh, Dominik Rike, děkuji panu zpravodajovi za eh, práci a stínový zpravodaj plně podporuje pana zpravodaje, pokud jde o souhrný rozpočet pro rok 2019. A za druhé bych chtěla říci, že Náš stínový zpravodaj chce podpořit projekty, které mají přidanou hodnotu v případě stávajících projektů a které by se měly efektivně implementovat. Děkuji. Děkuji za vaše eh, stručné a konkrétní připomínky a nyní je na řadě eh, můj vážený kolega Rikiotis. Eh, Silikiotis. Děkuji. Já bych eh, chtěl eh, poděkovat eh, mému milému kolegovi a příteli panu Gajerovi za odvedenou práci s tím, že se snažil, aby v rozpočtu byly zachovány důležité položky pro výbor ITRE. Je důležité, abychom si připomenuli, co je kompetencí výboru ITRE. A to říkám jakožto zástupce GUE NGL. My máme eh, pozměňovací návrhy eh, s cílem eh, být blíže malým a středním podnikům, sociálním požadavkům a to se týká zemí, které byly nejvíce postiženy krizí a únikem průmyslu. My eh, nejsme spokojeni s dalšími investicemi do bezpečnosti a obrany, protože to vede k militarizaci EU. My si myslíme, že finance by se měly lépe dávat eh, malým a středním podnikům, eh, protože ty jsou důležité pro hospodářskou Eh, síť Evropské unie. A to je důležité především v době krize. Měli bychom se soustředit na malé a střední podniky. Ty by měly dostat podporu, kterou potřebují, tak aby mohly poskytovat eh, důstojná a kvalitní pracovní místa. Eh, co se týče Kosme a Horizonu, v případě výzkumu a inovací, tak i zde musíme podporovat malé a střední podniky je důležité, aby malé a střední podniky měly přístup k financím. A obecně je potřeba malé a střední podniky podpořit, protože to je místo, kde se objeví nová pracovní místa. Máme pozměňovací návrh, eh, který se týká přístupu k Fondu pro inovace ze strany malých a středních podniků protože je důležité, aby tyto malé střední podniky byly součástí výzkumu. A potom také je důležité, abychom ehm, splnili požadavky z oblasti sociální. A my jsme diskutovali také o Wi-Fi pro Evropu, Wi-Fi for Europe. To je velmi důležitý projekt. Je důležité, abychom zde zachovali rovnováhu a problematika eh, Wi-Fi je velmi důležitá v tomto kontextu. Já vím, že Carlos na tom, eh, Carlos Salino, eh, Carlos Salino na tom velmi intenzivně pracuje. My je důležité, abychom dávali prostředky v těch prvních eh, fázích, tak abychom měli zeměpisnou eh, rovnováhu v oblasti Wi-Fi pro Evropu. Děkuji vám. Bohužel jste překročil přidělenou dobu a nyní druhé kolečko bude pro ostatní. A nyní má slovo pan Rybik. Mnohokrát děkuji. K panu zpravodaji, myslím, eh, že pro nás je všechny důležité, aby eh, ta strategie, které jsme eh, sledovali v minulých letech, byly zohledněny i v tomto kole. Samozřejmě výzkum a vývoj je naprostou prioritou. Bylo by dobré určitě s radou dosáhnout dobrého výsledku. Za druhé je tady program Kosme. Kosme Myslím si, že kolega už eh, to správně vystihnul. Ehm, není tady dost eh, prostředků k dispozici a CEF, jak právě ukazoval eh, účetní dvůr, tam se to musí stát mnohem více do budoucna. Pro mě je důležité ty strategie Silo and Viper, které řeší provázanost mezi i jednotlivými institucemi. Tam je třeba to zlepšit, například ochrana a údajů eh, eh, v ombudsmanka a ECOSOC, výbor regionu. Eh, myslím si, že tady bychom si mohli vytvořit lepší komunikační strategii a jsou tady značné možnosti s úspor. A, a řada těch eh, procedurálních předpisů eh, by mohla být eh, přeskoumána, jestli není možné je zjednodušit. Celkově si myslím, že ten rozpočet 2019 plní základní předpoklady víceletého finančního rámce a proto bychom jej měli tedy dále podpořit. Děkuji. Ještě nějací kolegové by se rádi vyjádřili k tomuto bodu. Dobrá, tak si beru slovo já. Já zdůraznuju, jak jsou důležité všechny ty eh, programy pro budoucnost Evropské unie. Protože, jak už eh, zde bylo zdůrazněno, hm. většina eh, těchto programů jsou technicky programy velice pokročilé. nejenom eh, financování, ale přesvědčování eh, vlád a malých a středních podniků, aby eh, se zapojili do těchto programů, to je důležité pro budoucnost. Myslím, že musím mít na paměti, že velké Eh, státy jsou nejangažovanějšími partnery v těchto programech a otázkou je, jak eh, zahrnout ty menší státy. Je to docela jednoduché a velice logické. Musíme otevírat eh, dveře pro malé a střední podniky v těch sofistikovaných položkách, to znamená větší spolupráce mezi univerzitami, mezi eh, malými a středními podniky. Takže doufám, eh, že pan eh, Gajer z naší debaty vyvodí závěr. řekněme, že nějaký takový složený obrázek, že by z toho mohl vyvodit. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Eh, mluvíte bezvadně německy, určitě mnohem lépe než já česky. Já eh, vůbec eh, nemám a nic proti námětům na rozšíření a doplnění. Já vám děkuji všem kolegům za dobrou spolupráci. Dobré, tak to bylo velice progresivní a pozitivní do budoucnost a stručné také. Já si myslím, že je velice eh, důležité eh, zde eh, zmínit lhuty, takže prosím mějte na paměti, že lhuta pro podání pozměňovacích návrhů je 5. září. Hlasování na ITERE 24. září. A, a na hlavním výboru, to znamená výboru pro rozpočet, se bude hlasovat 8. až 9. Eh, října tohoto roku. Doufáme. A hlasování na plenárním zasedání eh, se předpokládá eh, na druhém, tedy list, pardon, říjnovém zasedání. Takže lhuty jsou teď jasné, ještě někdo? Něco? Ne, takže uzavíráme tento bod a Děkuji panu Gajerovi. Pustíme si do toho dalšího bodu. A, a sice zavedení kosmického programu Unie a zřízení agentury Evropské unie pro kosmický program. Já bych rád připomněl, že eh, tento vesmírný program je jeden z nejdůležitějších, jedna z nejdůležitějších věcí a patří sem a Galileo a mm, Kopernikus do programy a potom eh, v iniciativy eh, v vesmírného sledování a dohledu a govsatcom. A je to mm, rozdělené v jednotlivých e, členských státech EU. Jeden, jeden ten úřad je dokonce u nás v Praze. Takže se na to velice hrdí. A mm, teď e, tady k tomu povedeme e, první výměnu názoru bez jakéhokoliv dokumentu, takže požádám zpravodaje pana Massimiliana Salínyho za EPP aby eh, zahájil celou debatu. Rád hned eh, zdůrazním, že děláme 45 minut, musíme skončit 17.15. Prosím. Já mm, myslím, že protože je tady eh, tak málo přítomných, tak to pravděpodobně zvládneme eh, za dříve než, eh, nebo rychleji než za 45 minut, ale jak jste říkal správně, pane předsedo, tohle je velice důležitá věc, je takový středobod naší činnosti, naší strategií v Evropské unii. Já bych rád zdůraznil, že um, Nejdříve je třeba si připomenout, že jsme v posledním roce svého eh, volebního období a Evropa je kritizována a v eh, řadě oblastí. Eh, občané ji dokonce u volebních uren trestají v mnoha ohledech. Ale myslím si, že právě některé programy ukazují důležitost EU. Mohli tak říci. A no, my se tady musíme zabývat dvěma hlavními eh, věcmi, protože navíc nemáme čas. Já mám eh, hůtu eh, na zítra. chodem vzdal ten první návrh a v podstatě nemám tolik prostoru. A chci se tady zaměřit na důležité otázky, dvě důležité otázky v této fázi. k tomu návrhu komise, který je obecně eh, dobrý, ale mm, nepředstavuje to žádnou koperníkovskou eh, revoluci, pokud jde o tuto novou strategii pro Evropu. A v této oblasti musíme vyjednávat eh, pomalu a postarat se o to, abychom nakonec měli k dispozici něco proveditelného a než jenom sen, kterého nedosáhneme. Hmm tady u toho eh, řízení a zprávy, to je klíčová věc a ne, neřeší se to úplně jednoduše. Na první věc, pokud mohu, tak to je Evropská komise. Evropská komise tady má eh, ústřední eh, roli, je to evropský program. A proto je velice důležité, aby jej eh, vedla Evropská komise. Hmm, a eh, vlastně oni se jako první obrací na tu agenturu GSA v Praze. Tady musíme eh, upravit ty jejich úkoly. Oni se také přejmenovávají. Bude z nich Evropská agentura a pro eh, vesmír a eh, auto u GSA. Já si myslím, že je správné, abychom tady měli nový posílný rámec eh, pro ty úkoly, které agentura bude řešit z prvního hlediska. Některé tyhle eh, věci eh, dostala rovnou, jiné na ně delegovala Evropská komise a je třeba eh, si přesně vyjasnit, proč některé úkoly, některé klíčové úkoly jí byly postoupeny. A jiné na ní byly pouze přeneseny. Ta bezpečnostní agregace, myslím, že zcela správně byla GSA postupená nebo předána a mm, já bych e, řekl, že mezi těmi e, funkcemi předávanými komisí e, GSA by měla být kybernetická bezpečnost. O tom se nehovoří v návrhu komise, ale myslím si, že je to naprosto středobodem této celé strategie. A potom jsou tam ještě další věci, samozřejmě. A článek 101, eh, tam je zprávě eh, řečeno, že dojde k eh, posouzení efektivity těch kroků zde prováděných, takže tady je možné tedy revidovat to, co oni dělají. A potom záruka technické podpory ze strany ESA, protože eh, oni eh, historicky eh, toho měli hodně co dočiní s tímto programem. Ještě předtím, vlastně, než si Evropská unie vytvořila svůj vlastní vesmírný program. Takže teď si zanechají ten, ty své konkrétní úkoly a potom jsou tady členské státy. Členské státy by opravdu mohly dostat některé konkrétní úkoly od Evropské komise. Mohli by být takový spoluhráči, spoluprotagonisté. A to je třeba mít na paměti. Při příštím vyjednávání. Potom rozpočet, ten je samozřejmě důležitý a poměrně zásadní, 16 miliard eur. To je prostě celkový rozpočet pro vesmírnou strategii. Galileo, Kopernikus hm, a potom Govsatcom a ESA. V této poslední části mám pocit, že ty zdroje, které byly vyhrazeny na Galileo, 9,5 a 4,5 na Kopernikus, tak typu SSA a Govsatcom, tam by toho mohlo vlastně přijít trochu víc. Tam bychom se měli trochu více snažit, protože to jsou velké programy dostávají 250 milionů eur každý, čili dohromady 500. A objektivně řečeno, to si myslím, že prostě nestačí na tuhle položku. Myslím si, že alespoň by se to dalo zdvojnásobit. A no, to byla jediná věc, kterou eh, jsem chtěl říci k eh, konkrétním rozpočtovým údajům. Eh, potom je tady také několik metodických otázek. Měl jsem tak málo času na tento první návrh, že jsem měl ten pocit, že bude dobré neodchylovat se od priorit ani, u eh, té, ani eh, v tomto prvním návrhu. A doufám tedy, že budeme moci podrobně zacházet do každého z těch jednotlivých bodů, ale myslím si, nejdříve bude dobré eh, se zabývat těmi prioritami šesti a já jsem se na ně tady také proto zabýval. Děkuji za tento úvod. A teď eh, můžeme začít eh, debatu. Požádám eh, kolegy, všechny stínové zpravodaje, aby dodrželi dvouminutový limit. Nejdříve dostane slovo paní Krell. Děkuji. Milé kolegyně a kolegové, Vážený pane zpravodaj, já vítám váš návrh na nové nařízení kosmické. A ty kosmické programy se staly vlastně takovým středobodem evropské politiky už, který e, by bylo třeba rozvíjet i do budoucna a je důležité, abychom tu odpovídající legislativu tedy sjednotili do jednoho nařízení. Je také pozitivní, aby, e, nebo že komise e, Eh, ve svém novém návrhu eh, zohlednila naše podněty z minulého roku. My jsme tam eh, zaprvé požadovali vyšší rozpočet na v kosmický program oproti stávajícímu MFF 16 miliard eur. Na to komise teď dala více. Ale zdá se, že Eh, otázkou je, jestli eh, tohle bude stačit na naplnění všech eh, návrhů komise. Tady souhlasím výsledně s panem Selvodem. Pro nás má prioritu, stejně jako v komisi, další rozvoj Galilea a Koperníku. Tyto programy, které už hodnotují, tedy generují vyšší přidanou hospodářskou hodnotu, činí Evropu kosmickou velmocí a díky tomu ji posilují také inovační schopnosti ale jakož eh, program SSR, eh, eh, který má sloužit k mapování země, ten je tedy mapování kosmického, kosmického odpadu. To je věc, která ohrožuje naši drahou infrastrukturu v vesmíru, ale abychom ten problém opravdu mohli nějak řešit, musíme tam opravdu dát více než před pokládaných 250 milionů eur. Potom tady máme eh, program eh, pro Horizont Euro. Eh, Evropa má mm, vesmírný výzkum je opravdu finančně náročný, proto je třeba, aby na něm byly k dispozici miliardy. Kriticky tady vydám návrh komise tady z bezpečnosti a obrany udělat středobod dalšího rozvoje. I když Eh, samozřejmě musíme eh, využívat eh, kosmická data k řešení bezpečnostních hrozeb nebo jejich vyhodnocování. Nesmíme ztrácet ze zřetele, že tyto programy jsou primárně civilní a měly by zůstat civilními. Proto při budoucím utváření programu musíme přihlížet k oblastem, jako je změna klimatu, zemědělství a konektivita. A, a tedy zaměřovat se na to při tvorbě rozpočtu. Další eh, důležitá věc je řízení a zpráva a Tady to eh, celé probíhá v úzké spolupráci Komise a Evropské eh, vesmírné agentury a také GNSS. Jak už jsme řekli v naší zprávě k kosmické strategii, rozdělení těchto úloh mezi jednotlivými aktéry by mělo být jasnější než do posud. Komise eh, eh, ovšem eh, zůstává zde vágní. I tady je třeba stanovit jasnou prioritu. Pokud máme i do budoucna naplňovat příslušné požadavky. Těším se na, na spolupráci se spravodajem a s stínovým spravodaji. Děkuji, i když jste tady hovořila dobu eh, jako dva zpravodajové, tak to bylo velice zajímavé. Mnohokrát vám děkuji. A teď eh, je tady paní Nachtkeller. Máte slovo. Na úvod bych ráda řekla, že skutečně vítám tento návrh Evropského vesmírného programu, protože podle mě to zlučuje několik iniciativ Evropské úrovně unie chápu a souhlasím, že, že je tady velký potenciál stimulovat inovaci a také hospodářskou činnost na nižší úrovni a posílí to digitalizace ekonomiky. Navíc eh, by to mělo upravit možnost přizpůsobit se klimatickým změnám. A to skutečně velmi vítáme. A tady se domnívám, že Evropa a vesmírný balíček mají skutečně přidanou hodnotu a je to důležité také pro výzvy, kterým čelíme, jak my tady v Evropě, tak i ve světě. Některé členské státy ale vyjadřují určitý skepticismus kterým, některým aspektům návrhu ale já si myslím, že se zároveň tady nabízejí dobré možnosti pro úpravu programu a dotvoření synergií. Myslím si, a že já se budu scházet celou řadou aktérů v následujících měsících a budu se těšit na další spolupráci se spravodajem a stínovými spravodaji. Mnohokrát děkuji za vaše připomínky a teď pan Kohlíček, to jsem vlastně já. Takže eh, bych já rád zdůraznil význam všech eh, těch programů, které byly uvedeny v rámci jednoho prostoru technického vývoje. Evropská unie eh, už je několik let považována za lídra oblasti environmentálních otázek, takže Kopernikus je eh, vzácný nástroj nejenom pro Evropskou unii, ale i pro sousední státy, protože některé sousední státy by se také rády připojily ke Galileu. Galileo jako agentura pracuje na rozvoji, zároveň ještě nemáme všech 30 satelitů. Hm, také někdo z vás, no, myslím si, že paní Krell, zdůraznila to samé, co jsem chtěl zdůraznit já. A to, že se musíme zamyslet nad civilním využitím všech těchto programů. No, Vojenská, vojenský aspekt je součástí toho, ale mm, pochopitelně my musíme využívat dat, ukládat je a ukládat je správným způsobem. V těchto ale velkých projektech není vždy jednoduché um, mít zakomponovanou spolupráci s malými středními podniky. V poslední zprávě paní Krell uh, jsme zdůrazňovali, že je důležité, aby tyto malé střední podniky byly zakomponovány do tohoto programu. Myslím si, že politické rozhodnutí ohledně toho, kdo bude mít jaký úkol, je a musí tady být uvedeno, Ehm, na Evropském parlamentu, a to na základě také návrhu Evropské komise, což znamená, že technické úkoly se musí řešit v rámci každé jednotlivé agentury a já se domnívám, že bychom neměli trápit tyto agentury komerčními otázkami. Jinými slovy, musí se to nějakým způsobem vylučit, vyčlenit eh, z těchto úkolů, ale nesmíme navzdory tomu přeceňovat velký potenciál těchto aktivit do budoucna. Tolik mé poznámky jakožto zástupce GUE. No a teď druhé kolo Všichni ostatní, všichni máte minutu. Každý, každý z vás má minutu. A nejprve dám slovo panu Blanku Lokpezovi. Děkuji, pane předsedo. Před eh, několika měsíci parlament odhlasoval usnesení o, vys, o vesmírné strategii pro Evropu a tam mimo jiné jsme eh, žádali rozpočet eh, pro vesmír, který bude vyšší než ten stávající, tak abychom mohli reagovat na stávající a budoucí výzvy. Nemůžeme říci, že by návrh komise nezohlednil toto usnesení přes 12 eh, miliard, které jsou tam nyní, tak se počítá se 16 miliardami v tom novém programu. Rovněž jsme žádali o maximalizaci eh, součinnosti mezi jednotlivými kosmickými programy v EU. To, co máme nyní v rukách, je návrh, který spojuje čtyři programy, což samozřejmě tomuto cíli napomůže. A doufejme, že to vše povede k tomu, že podpoříme vedoucí úlohu EU v této oblasti, čím se podpoří průmysl, který bude silnější a inovačnější a zaručíme nezávislý přístup EU ve satelitních komunikacích a doufám, že stínoví zpravodové v čele s Konstanc přijdou s pozměňovacími návrhy, tak abychom splnili tyto cíle. Děkuji. Ještě někdo by se k tomu chtěl vyjádřit v tomto prvním úvodním kole? Nikdo? Čili nejprve dávám slovo zástupci Evropské komisi z DG pro růst. Pierre Delso. Or, okay. monsieur, <laughs> vous avez la possibilité d'express. De, Sorry, I, I cannot respond to you in Czech, but uh, I will try for... Omlouvám se, nemohu reagovat česky. Okay. Děkuji Děkuji za vaše vyjádření na adresu návrhu komise a pár připomínek z mé strany, které asi jdou správný, stejným směrem. Jak říkal zpravodaj, není to revoluce, pouze evoluce. My jsme nechtěli měnit všechno, nechceme napravovat něco, co není rozbité. Měli bychom na to být hrdí, protože, jak zpravodaj pan Salny říkal, že to, co čeho jsme dosáhli, je velký úspěch a jakožto Evropská unie bychom měli být opravdu hrdí na rozvoj těchto programů. Za druhé jsme nadále ambiciozní. Tak, jak uvádí zpráva, jsme ambiciozní Víme, kolik eh, peněz do toho chceme investovat do vesmírného programu. Spravodaj správně říká, eh, že mm, potřebujeme víc na některé programy, ale eh, teď je to na vás, abyste udělali něco pro SSL.com. No, ale my tady máme na Kopernis, Galileo, úroveň minimální, takže z toho těžko vyndáme peníze z Galileo Kopernika na SSE a Gobsatcom. Já neříkám, že by na to nemělo být víc peněz, ale určitě by to nemělo pocházet z Galileo Kopernika. Další třetí věc, která podle mě je velmi důležitá, také jste to říkal, otázka řízení. Víte, Ono je to vždycky komplikované, protože je do toho zapojeno hodně aktérů, ale jako táceři vedení je jasné, že komise by měla být důležitým hráčem. A my jakožto komise vám pochopitelně musíme vysvětlovat, co děláme s penízi daňových poplatníků, takže bychom se měli nadále držet toho vedení, ale Máme s GSS i jsou velmi dobrou spolupráci, že to musíme pokračovat a měli bychom to jakým způsobem upravit, v tom smyslu, abychom věděli, co dělá kdo a v jakém kontextu. A je jasné, jak říkal zpravodaj, že GSA bude muset hrát větší roli v otázce bezpečnosti, protože my nemůžeme uh, ignorovat bezpečnost tohoto programu, včetně kybernetické bezpečnosti, jak správně říkáte. Takže bezpečnost je velmi důležitý aspekt, na který musíme dbát i do budoucna. Čtvrtá věc, a to je ta občanská část program, programu. Ne, ovšem nesmíme ignorovat, že tady bude částečně vojenské využití Galilea. Asi jste slyšeli ve Spojeném království o diskusích ohledně přístupu ke Galileu do budoucna, takže to nesmíme ignorovat, ale já s vámi souhlasím s tím, že by to mělo být hlavně civilní program. Nechci to zbytečně protahovat, malé střední podniky ano, tady musíme něco dělat, protože nemůžeme věnovat tento program pouze velkým podnikům. Čili máme tam článek ohledně toho, co bychom měli dělat pro malé střední podniky ve vesmírném sektoru, pokud máte nějaké dobré nápady ohledně toho, co můžeme pro ně ještě udělat, tak jsem s nimi. Rádi to uvidíme. Šest priorit pana Salíního, ty bych rád věděl. Dvě priority známe, to je důležité, ale na ty další se podíváme s velkým zájmem a pozorností. Děkuji, děkuji mnohokrát za toto pozitivní prohlášení. Myslím si, že je zcela schudné, aby v našich programech bylo uvedeno, že zapojíme i státy mimo EU. To je pozitivní zpráva pro okolní svět. No a teď pan Salini by asi ukončil celou diskusi. Máte slovo. Mnohokrát děkuji. Já jsem velice potěšen tímto prvním kolem. Jen pár drobností. stojí před námi další velká výzva. Abychom jakýmsi způsobem posílili tu průmyslovou relevanci programu, a to jsem vlastně nezmínil na úvod, a to je ta záležitost, která o, jde směrem dolů, downstream, uživatele. Tady jsme dost slabí ještě. Čili jedná se o ty, kteří budou pracovat na aplikacích, na nástrojích v rámci smartfonů. A většina tohoto sektoru není evropského, takže v Evropě je třeba se vlastně chopit této příležitosti, jít směrem nahoru, upstream, pak toho využívat, abychom vnesli život do průmyslové změny, čili ne, neměl by se jednat o podpůrnou infrastrukturu a mělo by se jednat o všechny ty další sektory, které jsou na to o, napojené. Myslím si, že Evropská unie by měla být hrdá i na další oblasti související přístup do vesmíru nebo vysílání různých vesmírných těles a tak dále. Mm, nicméně je tady jedna věc, která je také velice, velice důležitá a tady máme určité kompetence. Musíme zajistit, že to, co vybudujeme, je skutečně právně udržitelné abychom um, prioritně se zaměřili na spouštěcí systémy, což je velice důležité. Je to důležité z politického hlediska rovněž. Pak tady bylo řečeno něco na adresu Gosatkomu. Ano, já s tím souhlasím, ale rozhodně ne na úkor Galilea Kopernika. Jistě chybí tam peníze, musíme ty peníze někde najít, ale ne z těchto dvou oblastí, takže to je také výzva. Ano, myslím, že se shodneme eh, na tom, že nemůžeme vynášet peníze z těchto dvou programů Kopernika a Galila, abychom vytvářeli eh, nové programy ve vesmírném prostoru, strategii vesmírného prostoru. Sice to není až ten nejlepší výraz, ale je to fakt. Musím poděkovat za první, poděkovat za první kolo diskuse k této problematice. A na závěr bych asi řekl, že termín pro zaslaní pozměňovacích návrhů k této zprávě je 6. září. Pozměňovací návrhy se budou projednávat 9. října a 5. 11. hlasovat v ITRE. Na plenárním zasedání pak v prosinci nebo v lednu. Čili mně se zdá, že ten program je velmi nabitý a musíme poděkovat za tuto nesmírně zajímavou diskusi na jedno z nejdůležitějších tém, témat našeho výboru. Asi bychom mohli uzavřít tento bod. No a nyní bychom zahájili výměnu názorů na další téma. Rozhodnutí Rady o zavření dohody o vědecko-technické spolupráci mezi Evropskou unii a Marockým královstvím, kterou se stanoví podmínky pro účast Marockého království na partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří s názvem Prima. Maybe Um, Úvodem můžeme říci, že Marocké království v 70. letech požádalo o to, aby mohlo začít vyjednávat s Evropskou unii o přistoupení do Evropské unie. A tenkrát se to velmi zdvořile zamítlo, eh, protože to bylo ta typická neevropská země a e, nebo z toho argumentu, na základě argumentu, že to není evropská země a že EU je pouze pro země Evropy. Ale každopádně e, Maroko velmi úzce spolupracuje s Evropskou uní a víte, že mnoho bývalých e, Maročanů je i zde v Bruselu. A chtěl bych tedy připomenout to, že eh, Prima je eh, veřejno-veřejné eh, partnerství, které podporuje výzkum, čím se řeší otázky související se zásobováním vody a potravin. Je to oblast, která čelí často suchu, proto je důležité mít takovýto program. A vzhledem k tomu, že Prima zahrnuje účast sousedících eh, zemí Středozemního moře, proto bylo potřeba, aby Evropská unie podepsala eh, několik dohod o eh, vědecké a technologické spolupráce se zúčastněnými třetími zeměmi a jednou z těchto zemí je Maroko. A Evropská komise přišla s návrhem této dohody. Maroko měla mělo, přišlo s programem pro rozvoj zásob vody a pokud vím, tak během tohoto období je ústředním programem rozvoj infrastruktury. Nyní máte tedy 15 minut na diskuzi a pan Salíny nahradí pana zpravodaje, pana Patričila. Eh, proto bych ho chtěl požádat, aby přednesl svá úvodní slova. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji. Já nahrazuji pana Patričeliho a přečtu tedy to, co pan zpravodaj napsal. A omlouvám se, protože hned poté budu muset odejít tak začínám tedy číst eh, to, co napsal pan Patriciello. Asociace pro eh, výzkum a vývoj eh, Prima je první eh, veřejno, veřejným partnerství podle článku 75 smlouvy o fungování Evropské unie a soustředí se na schrnutí združení výzkumných kapacit EU a zúčastněných zemí. Cílem je nalézt inovační řešení integrované s cílem zlepšit účinnost, bezpečnost a udržitelnost eh, dodávek eh, potravin a zásobování vodou. Cílem je koordinace a posílení národních programů, výzkumu a inovací v těchto odvětvích. Cílem je integrovaný a globální přístup. A je to také příklad vědecké diplomacie EU. Všichni jsme si vědomi toho, že Středozemní moře je velmi důležité z hlediska migračních jevů a chceme mít proaktivní přístup, tak abychom řešili příčiny migrace. Nejedná se pouze o to, že bychom eh, řešili dopady. Cílem je vytvořit udržitelnější a stabilnější oblast Středozemního moře. Spolupracuje 19 zemí, 11 zemí jsou členy EU, potom tři země, e, které jsou součástí Horizontu 2020 a pět třetích zemí, se kterými Evropská unie musí podepsat mezinárodní dohody o technologické a vědecké spolupráci v souladu s článkem 1 odstavec 2 rozhodnutí. Jednalo se s Marokem v tomto kontextu. Nebudu mm, zacházet do eh, problematiky eh, Maroka a západní Sahary. Eh, je to velmi důležitý geopolitický problém, ale nyní to není prostor, abychom o tom v tomto výboru diskutovali. Velmi pozitivně nahlížím na návrh komise a žádám, abyste schválili tuto dohodu. Chtěl bych připomenout, že lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je do 11. července a hlasovat na ITRE se bude 3. září. Děkuji mnohokrát sekretariátu za neustálou podporu. Děkuji. A nyní máme na programu kolečko pro stínové zpravodaje. A nyní eh, paní Toja, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si velmi ráda vyslechla, že Prima je výbornou iniciativou. Na začátku Eh, zůstala eh, trošku upozaděna vzhledem k jiným problémům v této oblasti. A díky Evropskému parlamentu, díky debatě ve Štrasburku a díky tomu, že jsme eh, požádali komisaře, aby tuto iniciativu převzal, tak díky tomu se to uskutečnilo. Já si myslím, že Evropský parlament zde opravdu sehrál vedoucí úlohu. A myslím si, že takovýto druh partnerství mezi tak odlišnými zeměmi, kde e, všichni s něčím konkrétním přispívají, takže to je velmi důležité. Myslím si, že tak, jak o tom e, hovořil e, kolega, který zastupoval pana zpravodaje, tak ano, je to velmi důležité, protože otázka vody je velmi důležitá a má to dopad na mír, na rozvoj a na mnoho dalších problematik. A bude to určitě velmi důležité pro země, které tady sehrávají vedoucí lohu, tak pro ně je důležité, aby i jiné země se připojily. To je velmi důležitý projekt. Děkuji. A kdo jiný eh, by chtěl vystoupit k tomuto bodu? Dobře. Nyní eh, Andrea Kariňany dostane slovo za komisi. Prosím. Pane předsedo, eh, vážení eh, poslanci, já bych chtěl eh, poděkovat členům výboru za podporu této iniciativy. Chtěl bych zopakovat eh, hlavní eh, charakteristiky. Nebudu hovořit o podrobnostech, protože pan zpravodaj o tom jasně pohovořil. Jedná se o regionální iniciativu Středozemního moře. Je to eh, první iniciativa svého druhu. Jedná se o partnerství mezi členy EU, mezi zeměmi, které jsou již členy Horizontu 2020 a třetí země, které jsou v této oblasti. Co je důležité v této iniciativě, je, že cílem je dosáhnout inovačních řešení. Nejedná se o to, eh, že by země spolupracovaly, jedná se o to, že vědecké komunity spolupracují, jedná se o poskytnutí ehm, prostředků a výsledkem eh, tě, této vědecké práce je zásobování vodou a potravinami, tedy efektivnější zpráva těchto zdrojů a systémů. Tyto iniciativy jdou nad rámec eh, vodních systémů a zemědělských systémů, ale jsou tam řešeny i nevýzvy jako klimatické změny, eh, protože eh, tím se zmírňují dopady klimatických změn a řeší se i jiné výzvy, jako i migrace a také to, že je to blíže občanům, protože se jedná o konkrétní vědecké výsledky. Obecně bych chtěla říci, že je to opravdu výborný příklad vědecké diplomacie, kde pracujeme společně s našimi mezinárodními partnery. Maroko je jedním z těchto partnerů. Maroko velmi aktivně se zúčastnilo vytváření této iniciativy od roku 2012 a Maroko je ochotno i finančně podpořit tuto iniciativu. A následuje e, příklad e, jiných e, zemí a třeba Alžírsko, Libanon, Jordánsko a Egypt. Tyto země už eh, podepsali tuto dohodu, už se to vyjednalo a v případě Maroko ještě potřebujeme souhlas parlamentu, ale jsme přesvědčeni, eh, že toto se stane, protože si eh, parlament uvědomí, jaký přínos to bude znamenat pro občany a pro celou zemi. A závěrem bych chtěl říci, že Prima už eh, začalo v roce 2018, už se začalo s ní. Eh, podalo se přes 800 eh, žádostí, takže to už ukazuje na význam takovéto iniciativy. Proto je pro nás velmi důležité, aby parlament dal svůj souhlas. Děkuji. Je opravdu neuvěřitelné, že už bylo Eh, podáno přes 800 eh, žádostí. A eh, jedná se tedy, že je to velmi důležité, protože se jedná o sousedící zemi Evropské unie a také se týká toto bezpečnosti. Chtěl bych připomenout, jak je to s harmonogramem v případě této zprávy. 11. července v poledne 11. července v poledne. To je lhůta pro pozměňovací návrhy a hlasovat na ITRE se bude 3. září tohoto roku. A, a potom následně se eh, rozhodneme o tom, kdy se o tom bude hlasovat na plenárním zasedání. Děkuji vám a tímto jsme ukončili tento tak důležitý bod. A nyní Nyní eh, musíme chviličku počkat, protože máme ještě čas a paní komisařka eh, přijde za dvě minutky. Takže v 17.12 pokračujeme? Ne, už je tady. Dobře, eh, tak jí dáme dvě minutky, aby se posadila. Je mi velkou ctí, že je tady i pan Buzek, předseda výboru. Vidím, že už také přichází. Good afternoon. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dnes máme neobvyklou možnost eh, zde eh, být hostiteli paní komisařky Vestager, odpovědné za eh, hospodářskou soutěž. Mnohokrát vám děkuji, paní komisařko, že jste mezi nás přišla. Já si myslím, že eh, u nás na výboru eh, cítíme eh, odpovědnost za celou reálnou ekonomiku, možná, že ne na zemědělství nebo za rybolov nebo dopravu, ale všechny ty další součásti naší, naší ekonomiky pokrývá ITRE průmysl, malé a střední podniky, takže je důležité, abychom se mohli pobavit o některých důležitých eh, věcech s vámi jako s komisařkou odpovědnou za hospodářskou soutěž. Koordinátoři eh, rozhodli, že eh, vás tedy pozveme na náš výbor. Naším tématem je samozřejmě něco, co je velice populárního – Evropská a pravidla hospodářské soutěže v eh, době eh, globálního eh, nadbytku kapacit a dumpingu. Nechceme to mu říkat zatím obchodní válka. Snažíme se tady postupovat velmi delikátně, ale přesto je to něco velice nebezpečného. Pravidla státní pomoci a jejich dopad na investice v oblasti výzkumu a inovací a mm, příležitosti pro tvorbu zaměstnanosti. Eh, to je něco velice důležitého pro malé a střední podniky a my bychom rádi od vás eh, slyšeli některé zásadní eh, odpovědi pro naše podniky, malé i střední podniky, no, pro páteř naší ekonomiky v Evropské unii. Takže samozřejmě povedeme debatu, ale teď jestli eh, vás mohu, paní komisařko, eh, poprosit, abyste si vzala slovo úvodem. Děkuji vám, pane předsedo, za příležitost probrat s vámi eh, věci, které nás vzájemně zajímají a děkuji vám za laskavá slovo na uvítanou a za práci, kterou zde odvádíte, abyste vytvořili to správné prostředí pro evropský průmysl, hmm, jak pro podniky velké, tak velké, malé a střední. Eh, důležité je, že když eh, rostou, tak vytváří pracovní místa, růst, eh, který prospívá občanům, který podporuje inovaci v našich společnostech, takže je to pravda opravdu, opravdu něco velmi důležitého. Hospodářská soutěž pomáhá Evropě dosáhnout toho nejlepšího potenciálu. Pokud firmy musí soutěžit, jsou eh, také nuceny dělat eh, výrobky, které opravdu spotřebitelé chtějí. Eh, Napraví nové věci, které otřásají trhy a umožňují jim růst. A to je příležitost pro růst. Pokud je nějaká firma zastáncem spotřebitelů v Evropě, může, nebo oblíbená u spotřebitelů, může dobít trhy i jinde ve světě. My eh, jako eh, v eh, Úřad pro hospodářskou soutěž nejsme proti firmám, které jsou úspěšné a rostou. Naopak, pokud vytváříte růst, tak vám budeme tleskat. Vytvořili jsme prakticky, nebo schválili jsme mm, prakticky všechny fúze, které jsou nám oznámené. Některých zvaných evropských šampionů, jako je Peugeot a Opel, jako InBev a SAB Miller, nebo Siemens a Gamesa. To jsou velice důležité motory, které vytváří velké firmy. V posledních deseti letech se jsme se zabývali před třemi, před třemi eh, tisícmi fúzí. 94% eh, toho, těchto fúzí eh, bylo, 94% bylo schváleno bez problému. Jenom v 6% případů už jsme měli obavy, že by hospodářská soutěž utrpěla a zablokovali jsme eh, za poslední deset let jenom sedm eh, fúzí. Pravidla hospodářské soutěže uplatňujeme na každou firmu, eh, která podniká v Evropě, ať už je to v jakémkoliv odvětví nebo pod jakoukoliv vlajkou. A, tímto způsobem také chráníme inovační potenciál Evropy. Například jsme hloubkově analyzovali případ, kdy General Electric kupoval plynárenství Alstomu ve Francii. Mysleli jsme, že po fúzi eh, oni eh, eh, se škrtali rozvoj největší a nejpokročilejší plynové turbíny Alstomu a výzkumné a inženýrské pozice, které s tím souvisejí. Tyto moderní turbíny jsou klíčem k dosažení vyššího, vyšší efektivity využívání energií za nižších emisí a tak Eh, světu pomoci naplnit jeho klimatické cíle. Takže abychom zachovali konkurenci, GE prodala eh, ten podnik eh, těžkých plenárenských turbín Ansaldo v Itálii. Teď Ansaldo úspěšně zkoušelo novou plynovou turbínu a investovalo do nové hm, továrny, která jej bude vyrábět v Itálii a nabízí tak tuto eh, pokročilou technologii zákazníkům po celém světě. Pravidla, která máme pro fúze, eh, mají eh, zajistit, aby celé, celé odvětví se zachovala konkurenceschopnost pro každé odvětví, kde má proběhnout nějaká fúze, se nás obrátí několik dalších dotčených mm, odvětví, co by odvětví, co by zákazníků. Jsou to firmy, které kupují ty produkty a v případě fúzí, a to jsou ty firmy kolikrát zaměstnávají miliony lidí. Tyto podniky chtějí, aby eh, hospodářská soutěž pokračovala, aby hm, získávali své vstupy eh, za slušnou cenu a samozřejmě mají také příležitost eh, růst sami. Podívejte se na ocelářství. Ocela a ocel se dostává do továren, které Mm, vyrábí naše eh, mm, eh, eh, v myčky nádobí mm, do továren, kde se staví auta a v stavební firmy potřebují ocel na budování domů, ve kterých bydlíme. Podniky používají ocel a, a, a a které používají ocel, zaměstnávají 30 milionů eh, lidí v Evropě. Chtějí, aby pravidla hospodářské soutěže eh, se postarala o to, aby ocelárny eh, si konkurovaly a nezvěřovaly zbytečně svoje ceny. Když se tady řeší fůze, tak to znamená, že musíme řešit patřičné opravné prostředky, a v zásadě, abychom nenarušili e, původní smysl té e, fúzní transakce. E, jde o to, abych aby firmy mohly sami navrhovat řešení k vypořádání našich námitek a zachovali hospodářskou soutěž. Můžou prodat jednotlivé závody, linky dalším hráčům a také tak, aby eh, evropští zákazníci měli alternativy. Samozřejmě eh, dělníci eh, si musí cítit, nebo se cítí nejistí, když jejich továrna se musí prodat konkurenci. Ale když fuzující strany navrhují prodej nějaké lokality, nějakého závodu, tak my máme jako Unie sdílené zájmy. My chceme, aby hospodářská soutěž pokračovala. My chceme, aby kupec fungoval dále nebo provozoval dále tyto eh, závody, rozvíjel je a, a, a udržoval a, eh, ty eh, s, fuzující firmy v chodu, takže prostě neschválíme kupce, který pravděpodobně tu továrnu zavře se všemi pracovními místy. Tady je jasné, že zaměstnanci a v firmy sdílejí stejný cíl. Tady zaměstnanci samozřejmě musí vědět, co fůze pro ně znamenají. Proto chceme, aby e, firmy dodržovaly své národní i evropské e, závazky, pokud je o informování a konzultace e, pracujících. Stávající pravidla a fúzí specificky umožňují pracujícím a odborům nás kontaktovat a vyjadřovat se k fúzi a v tomto ohledu je vždycky, jsou vždycky naše dveře otevřené. My mm, odpovídáme eh, za to, abychom neschválili eh, eh, fúzi, která poškodí spotřebitele nebo jiné podniky a tím také spotřebitele samozřejmě. Vždycky více vítáme, vítáme debatu o způsobu naší práce, o tom, jak ji děláme a o tom, jestli je to vhodné k naplnění našeho účelu, protože samozřejmě je možné vždycky, abychom dělali něco lépe. Podívejme se na naše pravidla o státní pomoci. V nedávných eh, letech eh, ten eh, soubor pravidel, který používáme, byl několikrát zjednodušen tak, aby ta pravidla byla vhodnější k dosahování nebo k naplňování svého účelu a také ve prospěch průmyslu. Rozšířili jsme například své nařízení o obecné blokové výjimce, tak aby státy mohly poskytovat pomoc, aniž by eh, se museli nejdříve ptát komise. Pokud budou eh, dodržovat eh, všechna stejná pravidla jako ostatní. A toto pravidla mají chránit hospodářskou soutěž. Ale to, že oni se nemusí na nás obracet, samozřejmě nám šetří čas, protože toho mohou dosáhnout, pokud chtějí, pokud chtějí se držet těch pravidel. To znamená, že 97 všech eh, opatření eh, o státní pomoci je implementováno tímto způsobem. Státy se na nás eh, obracejí jenom, když je to složitý případ. Potom máme, potom to řešíme my, jinak to řeší oni. Potom tady máme také fond Invest EU, který použije 15 miliard eur s na podporu 650 miliard jiných eh, investic a také eh, se v rámci Horizontu Evropa bude investovat 100 miliard eur eh, do výzkumu a inovací. Tyto peníze se mají použít na budování evropského průmyslu v budoucnosti. Oba tyto programy jsou teď evropskými fondy, které se budou spojovat s národními fondy. Chceme, aby to fungovalo co nejsnadněji. To je součást toho našeho návrhu. Dokonce i s těmito kroky, a tyto eh, kroky jsou poměrně daleko sáhlé, pokud jde o šetření času a umožnění těch, eh, té nezbytné státní pomoci, si myslím, že je velmi důležité, abychom eh, nebyli naivní, pokud jde o globální soutěž bychom nebyli naivní o, o zkreslování globální soutěže hospodářské. Čína roste, má e, zjevně jiný obchodní model než e, my. Vedeme e, debatu o amerických tarifech na ocel, jak právě pan předseda říkal. Tyto debaty probíhají. Evropa samozřejmě bude silně hájit své obchodní zájmy. Celková obchodní bilance eh, se světem naše je eh, kladná. Reakcí samozřejmě není eh, zamítnout nebo zahodit, zahodit ty naše klíče k úspěchu, otevřené trhy, konkurenci a, a inovace. Naopak bychom měli tyto klíčové mm, otázky, klíčové modely mm, exportovat do zbytku světa, abychom tak umožnili rovné podmínky na globální úrovni. Takže pokud budeme hrát podle konkurenčních pravidel, tak eh, chceme, aby naši partneři činili to tež. Zavedli jsme stálý dialog s Čínou k eh, snížení škodlivých dotací. Japonsko bude otevřenější o eh, svých dotacích a zamezí ty nejškodlivější vzhledem k nedávné obchodní dohodě, která myslím bude podepsána příští týden. A také už se spolupracujeme s Spojenými státy americkými v oblasti hospodářské soutěže. My v Evropě eh, eh, máme silné postavení, eh, na, nebo silnou oporu. Více lidí než kdykoliv předtím má práci z 20 nejinovativnějších zemích na světě, 10 je evropských. A proto se tak těším na tuto výměnu. Ta se musíme zachovat mm, tento hybný moment protože eh, je to pro nás tak výhodné. A já si myslím, že jako eh, eh, komisařka zodpovědná za hospodářskou soutěž mohu tímto přispět k tomuto cíli a velice se těším na tuto debatu. Madame Commissioner. Mnohokrát děkuji, paní komisařko. Myslím, že to bylo zcela nezbytné, aby členové našeho výboru se vyslechli o váš vodní projev. S tím, že jsme si vyslechli reakce na nějaké otázky, které jsou důležité pro naše malé střední podniky a pro náš globální obchod. Takže nejprve dotazy za frakce. PP e pan Langen. Děkuji, paní eh, komisařko, paní Vestager. Eh, jste za své eh, funkční období toho udělala hodně užitečného. O tom nejsou pochyby. Státní pomoc, myslím. Slyšíme se? Státní pomoc jsou určitě příběhem o úspěchu. Také zakazování kartelu Mm, zachovávání přístupu na, trhu, na trh, pokud je o cenové dohody, i v eh, internetovém hospodářství přístup eh, na trh, eh, který není otevřen, který neexistuje, tím se o, o, omezují trhy. Hovořila jste také ale dnes o, o fúzích a říkala jste, že 94% návrhů je schvalováno. To je pravda. Řada z nich samozřejmě také hm, je schvalována, ale s eh, podmínkami. Jak se vaše instrumentárium bude dále eh, vyvíjet? Trh je v mnoha oblastech eh, globalizován. Ty staré instrumenty, které se orientují na obraty nebo mm, mm, dividendy, už jsou poněkud podružné. Teď podívejte se WhatsApp, Facebook, tam ty mají tržní kapitalizaci, ale žádný výnos a proto komise nemá důvod posuzovat to fúzi například? Eh, jaké nové instrumenty jsou nezbytné ve stále eh, globalizovanějším světě a jak je chcete změnit? Jak to souvisí s otevřeným přístupem na trh do budoucna, to se mi zdá eh, velice důležité. A za třetí, jaké problémy případy vidíte zejména v oblasti dalšího rozvoje práva o státní pomoci? To je také velice důležité. Děkuji. Kolik? On behalf of SND. Jménem SAD, pan Danika. Děkuji mnohokrát, paní komisářko. Opravdu si vážíme toho, co jste tady právě říkala teď, ale chci poukázat na jeden případ ocelářské firmy ve Galaci. Desítky tisíce lidí se spolehají na to, co se odehraje v této ocelárně. Bude záležet na tom, jestli budou lidé moci skutečně nakrmit své děti. Já jsem byl v Galácii před nějakou dobou a říkal jsem, že vy i Evropská komise si přejete eh, mechanismus, který by eh, umožnil budoucímu kupci existenci, to znamená, že ArcelorMittal bude mít jistotu, že toto bude vyloučeno, tento závod, a že pak tady budou také napravná opatření ne, v souvislosti s tím, co jste poskytli a co mi tam, tam já opakuji, že eh, to, co jste se zavázali, eh, pro co jste se zavázali v transparentnosti ohledně tedy konkurence na ocelářském trhu v Evropě. Doufám, že se toho budete držet s tím, že potenciální kupující bude chtít rozvinout ocelářství v Rumunsku, tak, abychom měli skutečného hráče, protihráče v rámci pozice ArcelorMittal v Evropě po nákupu tohoto závadu. Tyto transakce by měly mít nějakou supervizi, a naše země na takovýto dozor končí, eh, se spoléhají. To by určitě bylo vhodné pro vás a Evropskou komisi. My se těšíme na transparentnost, těšíme se na profesionalitu a chtěli bychom, aby to bylo prokázáno právě teď. Děkuji jménem Alda paní Nachtigal. Mnohokrát děkuji. Děkuji paní komisařce. Pochopitelně dnes je náročná situace vzhledem k Brexitu. Pokud jde o finanční sektor, hodně předních aktérů je v Londýně a finanční trhy v Evropě jaksi se zeslabují. Takže co si o to myslíte vy? jak vypadá konkurence ve finančním sektoru a co bychom mohli nebo měli udělat my v následujících měsících ve světle situace spojené s Brexitem. Děkuji. A jménem GUE pan Kohlíček. Cedo, teď už můžu mluvit česky. Doufám, že s tím nebude žádný problém. Ehm, myslím si, že pro všechna velká průmyslová odvětví ehm, v rámci Evropské unie máme stejný problém. Jak moc tato odvětví mohou být v rámci Evropské unie, ale i ve světě koncentrovaná. Například v obalovém skle v Evropské unii polovina kapacit patří americké společnosti Owens Illinois. Je to zdravé? Je to správné? To se ptám vás, paní komisařko. Protože jsem pracoval v ocelárně řadu let a viděl jsem, jak se hroutí český, český ocelářský průmysl. Chtěl bych se vás zeptat, eh, co dělala Evropská komise, když Lakšmi Mittal nakoupil prakticky všechny podstatné ocelárny v rámci Evropské unie. Eh, teď budou prodávány Vítkovice, ocelárna na Severní Moravě, která je velmi důležitá. Snad to dopadne dobře. Ale eh, myslím si, že zejména ty velikánské podniky, které nakupují podniky uvnitř Evropské unie, vycházejí z úplně jiných nákladových položek než podniky uvnitř Evropské unie. Nemají přísné emisní limity, nemají přísné sociální limity a proto, jak jste správně říkala, lidé se bojí, co s nimi bude dál. A bohužel zatím spíš vidím, stejně jako můj kolega z Rumunska, že jsou zde ohrožena pracovní místa. V severní Francii ocelářství skončilo v Lucemburku ještě nějakým způsobem jede. Jak dlouho? Nikdo neví. V mé vlasti, v Chomutově, kde byla velká výroba rour, kde byla velká slévárna, dnes už jenom Sandvik, firma rozhodně ne česká, dělá roury z antikora. To znamená, je to jenom malý segment z toho, co se tam původně vyrábělo a je to podobné v řadě dalších zemí. Čili e, mě spíš zajímá než ty konkrétní případy ten principiální přístup, protože e, problém mezi Evropou a Čínou je právě v tom, že jsou tam jiné limity, jiné kapacity a přístup na vzájemný trh, tedy otevřenost, o které jste mluvila, by měla být limitována tím, aby byly stejné podmínky. A to je velmi obtížné dosáhnout. To vám nezávidím. Děkuji za pozornost. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, kolego. A teď jdeme dál. Pan uh, Eduard Matan Asade. Mnohokrát děkuji, děkuji paní komisařko, za to, že jste mezi nás přišla. Je vždy potěšující eh, s vámi diskutovat. Já si myslím, že dnešní pravidla vycházejí ze světa, který už neexistuje. Vy říkáte, že nejste naivní, ani my nejsme naivní. A téměř bych řekla, řekl, že pokud pokud nejsme naivní, takže budeme vlastně takový komplicové v té situaci. Pokud se podíváte na situaci v Číně a na veškeré škody, které z toho mohou vyplývat, Máme problémy eh, celosvětově v ocelářství, v keramickém průmyslu a Čína drží více než 50 světového trhu když s tím spojíte dumping, dejme domů, nekalou konkurenci, to pochopitelně bude eh, eh, velká konkurence pro evropské firmy navzdory těm antidumpingovým opatřením. My vůbec nevíme, jak oni konstruují své ceny. Vždycky to jde ale proti nám. My máme, pokud jde o státní pomoc, pravidla ale je tady otázka dominantní pozice na trhu, takže mm, pravidla, ale mimo EU mohou oslabovat evropské firmy. Znamená to, že můžeme přicházet o pracovní místa a že se podniky budou zavírat. Takže já se chci zeptat, paní komisařko, jak budete postupovat v případě referenčních trhů? Co budete dělat o zpravidly hospodářské soutěže? Třetí věc. Jedna práce v průmyslu má hodnotu třech pracovních míst jinde, to vám připomínám. Kdybyste se podívali na státní pomoc, a kdybyste se podívali na pracovní místa know-how, my bychom, aby tady bylo nějaké objektivní odůvodnění pro flexibilitu v případě uplatnění tady těchto pravidel hospodářské soutěže. Děkuji. Paní Speraky. Děkuji. Paní komisařko, jsme rádi, že jste přišla k nám si popovídat o trhu a průmyslu. Ocelářství, které je u nás v Řecku zdravé. A jak už jste říkala, my dodržujeme pravidla a chceme, aby naši obchodní partneři dělali to samé. Ale co když nebudou? Co si o tom myslíte? vy? Bude to nějaká obchodní válka? Jak budeme chránit eh, naše občany a náš sektor? Děkuji bez mikrofonu, bohužel. Paní Werner. Děkuji, pane předsedo. Vítáme vás, pane Eh, paní eh, Festager, jsme velmi rádi, že jste přišla mezi nás do výboru ITRE. Mám tři dotazy. Eh, za prvé kapacitní mechanismus, potom bych chtěla obecně pohovořit o politice hospodářské soutěže a potom bych pohovořila o zadávání veřejných zakázek. Evropská komise schválila šest kapacitních mechanismů v Belgii, Německu, Řecku a Polsku. A Eh, také tiskové eh, oddělení eh, komise řeklo, že co se týče kapitní, kapacitních mechanismů, že toto využije v oblasti energie. A já bych se chtěla zeptat ohledně toho, že jsme uzavřeli otázku uspořádání trus energií, tak toto bylo schváleno a jedná se o dobrý harmonogram. Jaký máte na to názor? Potom otázka hospodářské soutěže. Mnoho kolegů tady hovořilo o tom, že už se tady hodně mluvilo o tom, eh, eh, že bychom v různých odvětvích měli eh, vytvořit i evropské šampiony, podobně jako třeba v případě Airbusu a já bych zde chtěla poukázat třeba na eh, Siemens. Eh, a vy vlastně ve vaší kompetenci máte také prověřit otázky eh, fůze a otázku růstu. Samozřejmě takovéto, takovýto šampioni, tak ano, to vede k tomu, že se může více vyvážet, ale souvisí to také s otázkou pracovních míst a s konsolidací. A souvisí to také nejenom s těmi samotnými výrobci, ale s těmi i malými dodavateli, kteří mm, v případě negativních dopadů přijdou o e, nejvíce. A posoudila jste tyto aspekty ve vaší analýze? A e, můžete e, říci, že takovýto evropští šampioni jsou pozitivní pro otázku průmyslové výroby v Evropě? Jakožto zpravodajka eh, pro eh, zprávu o hospodářské soutěži v oblasti železniční dopravy, eh, tak jsem musela reagovat na to, že firmy museli reagovat na nekalou hospodářskou soutě, eh, nekalou konkurenci ze třetích zemí. Eh, co se týče eh, veřejných zakázek, tedy směrnice, která to upravuje z roku 2014, tady se může tedy žádat po těch firmách, aby určitá procenta své výroby měly v Evropské unii. A co se eh, stane v případě, že tato podmínka není splněna? A to eh, proto, protože nemáme jasnou metodiku pro stanovení eh, procent. A když to porovnáme s americkou legislativou, tak američané mají tak takový jasný vzorec a já se ptám, zda komise počítá s nějakým doplněním pro tuto směrnici. Děkuji. Uh, thank you. Děkuji mnohokrát. Vážení kolegové, možná pomalej, kdybyste mohli mluvit. Je to náročné někdy pro tlumočníky. Paní Meissner. Eh, děkuji, budu hovořit německy a pokusím se nehovořit příliš rychle. Dvě věci. Děkujeme, paní eh, komisařko, že jste přišla mezi nás, hovořila jste o budoucnosti evropského průmyslu a o financování. Existuje velká řada eh, technologií a alternativních zdrojů energie, tam si myslím, Eh, že Evropa si stojí velmi dobře třeba v oblasti oceánu, eh, potom eh, třeba technologie přílivu, potom třeba nábytek, který se vyrábí z těch plastových odpadů a máme různé startupy, které vyrábí zelenou mm, které pracují v oblasti zelené ekonomiky a třeba pro lodě. Ale já si myslím, že nikdo tady nezaspal. Já si myslím, že bychom měli podpořit malé podniky, tak aby měli přístup ke eh, trhu ve světovém měřítku, aby měli přístup k finanční pomoci. A potom dotaz. Vy jste řekla, že byla podepsána e, dohoda s Japonskem, e, nemáme tuto dohodu s USA, to víme, a že vy pracujete na pravidlech pro spravedlivou hospodářskou soutěž s USA. Tak jak to vypadá, jak si to můžeme představit? Thank you very much, madam. Uh, there is no Polish interpretation. Já neslyším polské tlumočení, sice zvládnu angličtinu, ale asi by bylo dobré, kdybychom mohli tu situaci nějak vyřešit. Asi se jedná o technický problém. Paní to já. Místo předsedkyně našeho výboru. Mnohokrát děkuji. Paní komisařko, pro nás je vždy zajímavé vás vyslouchnout. Z mé strany stručná a jednoduchá otázka. A vlastně mnozí ostatní už řekli, co jsem chtěla říct já. Vy mluvíte o hospodářské soutěži a my víme, že se zaměřujeme na tato pravidla a na pracovní místa, ale, ale kde je práce, kde uh, je růst, víte, uh, Často totiž, když mluvíme, tak říkáme určité věci, tak jako vy. Já se ale zamýšlím nad tím, co se bude dít v případě pravidlech, pravidel o hospodářské soutěži. Totiž, když jsme budovali vnitřní trh, tak ta konkurence se nacházela tam. No ale teď jednáme i externě. A my máme ale interní pravidla a tato nenapomáhají růstu pracovním místům. Vlastně není to moc užitečné. Sice mají je různá práva a tak dále, ale v jádru se jedná pracovní místa. Já si myslím, že musíme právě dnes upravit ty pravidla, která máme k dispozici. Paní komisařko, tady často s, s námi nemáme, takže teď dám slovo kolegům další, pan Werner Langen Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl eh, doplnit eh, to, co řekla paní Werner k té směrnici o zadávání veřejných zakázek. Vy jste řekla, že dohoda o volném obchodu s Japonskem, eh, že je v pořádku, že se snažíme o to tež z USA. A my v Německu Eh, máme nevládní organizaci, která byla proti TTIPu a nyní vedou kampaň proti eh, dohodě o volném obchodě z Japonsku a říkají, že vlastně Japonci eh, převezmou zásobování vody v Evropské unii. A já se ptám, Eh, jak vy jakožto komisařka jste prověřila tato pravidla a je to opravdu tak, že podle této směrnice o zadávání veřejných zakázek, eh, že se eh, rozhodneme pro pouze nejvýhodnější nabídku z hlediska ceny, protože obce a města si to mohou dělat ve svém vlastním režimu, ale pokud to předají eh, třetí straně, tak to musí takto vypsat a je tam v této dohodě s Japonským nějaká výjimka? Uh, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Ještě někdo se hlásí? No, otevírám druhé kolo. Eh, dobrá, takže paní komisařko, něco se zeptám sám. Takže došlo na několik obecných otázek i na několik konkrétních. To ocelářství. K tomu padlo několik důležitých otázek, ale každá eh, konkrétní otázka je také velice důležitá z obecného hlediska. Pokud jde o globální soutěž, tak eh, to se může jednat po obecné záležitosti o 24. května komise přijala rozhodnutí, kdy uplatňuje na Gazpromu povinnosti spojené s cenami na východoevropském trhu a to je globální konkurent na našem trhu, tak jako Google v digitální oblasti, v tomto případě právě se na energetiku. Mám tři krátké otázky. 2013 komise odmítla tyto závazky Gazpromu. Teď se zeptám na hlavní rozdíly mezi těmito závazky a těmi, které přijalo rozhodnutí komise před několika týdny. Další otázka. Proč v tomto rozhodnutí chybí úpravy kompenzací pro členské státy v několika v Evropské unii. jménem pěti hlavních politických frakcí jsem vám poslal před nějakou dobou dopis na stejné téma a byla tam věta. Nedostatek takovýchto opatření stanoví nebezpečný precedent a nevysílá jasný signál v rámci závazků Evropské unie a je svá pravidla občany. A třetí otázka. V březnu Gazprom si vyslechl rozsudek v rámci Hakského tribunálu pro naftogaz a chci se zeptat, jestli to je porušení rozhodnutí komise, protože my jsme překvapeni nebo zklamáni dokonce. Takže to rozhodnutí o závazcích je také velice náročné. Můžete nám to vysvětlit? Thank you, Chair, and, and please allow me to, to start with, with the question uh, of the Chair. Děkuji, pane předsedo, a já začnu rovnou s vaší otázkou. Nejdříve ta první od, eh, věc, a sice stokholmská arbitráž. Eh, jedná se tedy o případ Gazprom a eh, tu nezávaznou povahu. Eh, Gazprom počítá se kroky v této oblasti, ale co se týče tedy kompenzací, Ti, kteří si myslí, že existuje potřeba kompenzací, tak se můžou obrátit na národní soudy. Nedávno došlo k rozsudku, kde se stanovilo, že nezávisle na rozhodnutí komise národní soudy toto můžou řešit a e, můžou tedy řešit otázku námitek a e, to Eh, se týká také otázky kompenzací, eh, jestli budou poskytnuty či ne. Eh, tak to tedy bylo jasně stanoveno ze strany soudu velmi dávno. Potom ta otázka ohledně těch závazných závazků, které musí Gazprom dodržet. To znamená, že oni musí přistoupit k pozitivním krokům ohledně integrace trhu s plynem. A to se nemůže stát prostřednictvím nějakého rozhodnutí o zákazu. Tady se jedná o dvě věci. Za prvé, je potřeba, aby e, plyn bude dodán, kdy e, potřebujete, aby byl dodan, aby byl přeprodán. Může se jednat o polského zákazníka v nějakém dlouhodobém e, kontraktu a on to chce přeprodat třeba zákazníkovi v nějaké pobaltské zemi. A pobaltské země Eh, tak to jsou vlastně takové ostrůvky, pokud eh, jde o dodávky plynu. Nejsou tam potřebné plynovody. A ty závazky, které má Gazprom, je, že musí poskytnout ten plyn eh, tak, jako by tam byl plynovod, mm, který by se dodal tomu plynskému, polskému zákazníkovi. A to tež platí třeba i v případě Bulharska. A tím pádem se může trh integrován a ty ceny budou tržní. Za druhé, je velmi pravděpodobné, že v těch dlouhodobých smlouvách tam bude otázka indexace eh, ceny ropy. Eh, na druhé straně eh, máte třeba takové to kolísání v případě denních cen za plyn. A v těchto závazcích Gazprom souhlasil, že každé dva roky v rámci těch pět let můžou žádat o revizi ceny. A to, co je tady nové, a co je obecně dobré, je, že tam je pozitivní eh, benchmark pro revizi ceny. A tento pozitivní benchmark je tedy ta eh, cena Německa a Nizozemska. To znamená, že i když ty eh, ceny kolísají ropy a i ty ceny plynu v té smlouvě, tak vy můžete požádat, aby ty ceny byly nižší. A bude tam pozitivní Eh, možnost těch hubových cen. A tohoto eh, se eh, může dosáhnout právě v rámci těchto závazků. A já to nevidím jako konec Gazpromu, ale jako začátek toho, že Gazprom bude hrát podle specifických pravidel Gazpromu. A to, že toto je závazné, tak když to bude porušeno, tak my můžeme uvalit pokuty od první chvíle Eh, kdy jsme zjistili, že došlo k tomu eh, porušení. Nemusíme čekat na celý ten proces. A to je velmi důležité, protože nyní eh, tady žijeme v právním státě a víte, že to někdy dlouho trvá, než se vystaví takovýto případ. Je důležité, že tedy ty závazky jsou závazné a že je důležité, aby tyto závazky byly plněny, tak aby Eh, občané v dotčených členských státech eh, mohli mít eh, ceny, které si můžou dovolit, protože jsou na stejné úrovni jako ceny za plyn v západních zemích. A to považujeme za velmi důležité. A potom druhá otázka. Obecně, co se týče pravidel hospodářské soutěže. A co se týče kontextu. Alespoň co se mě týče, tak já si myslím, že nikdy jsme neměli tolik pracovních míst v Evropě, nikdy ta zaměstnanost nebyla vyšší. A to je díky těm pravidlům hospodářské soutěže, e, která dnes máme. A to znamená, že e, pravidla hospodářské soutěže mm, nevedou k tomu, že by se snižovala pracovní místa. Naopak, Eh, protože eh, pokud jste v prostředí, kde existuje konkurence, no tak se eh, musíte snažit tak, abyste mohli dobře konkurovat ostatním. A nejedná se pouze o otázku vnitřního trhu, to se týká i celého globálního trhu. A když se podíváte na naše případy, když začneme s nějakým případem, v případě fůze, tak na co se díváme? je, zdali zákazníci se mají kam obrátit po té fúzi, e, protože pokud strany fuze zvýší ceny, pokud se omezí volba, sníží se inovace, tak má ten zákazník možnost obrátit se někam jinam a často zjišťujeme, že e, tam je někdo mimo vnitřní trh, někdo mimo EU, kam se můžete obrátit. A to znamená, že ten trh se rozrostl. A během posledních deseti let Počet trhů, eh, eh, které eh, jsou rozšířeny v EU, tak se to rozšířilo z 50% na 65%. A tady v té naší analýze vidíte, že opravdu se zohledňuje ta velikost globálního trhu. Když provádíme analýzy a začnu tou otázkou těch Eh, silných stránek. Co se někdy děje, že v případě 94 eh, procent fúzí Only in 6% of merger cases there are strings attached in that... To znamená, že tam nejsou dobré podmínky. Tam nejsou žádné s tím uh, podmínky spojené. A to znamená, že potom ta společnost to bude muset vyřešit, že třeba prodá závod nebo výrobní linku. A to znamená, že výhoda té naší diskuze je, že my diskutujeme o těch jednotlivých případech. Máme o čem diskutovat. Tady se e, nejedná o ty jasné případy. Dobře, my se na ně podíváme, my je zevrubně analyzujeme, ale jsou jasné. A není tam potřeba žádná náprava. A potom v případě luxotiky, tak eh, tam jsme měli obavy, zali tam neexistuje eh, riziko eh, kombinování skel a obrouček a týkalo se to značkových brýlí. A my jsme se zeptali optiku po celé Evropě a bylo nám řečeno, že není důvod k, obavům, k obavám. Takže se jednalo opravdu o obrovskou fúzi a nebyly k tomu napojeny žádné podmínky. A potom existují e, případy, e, kdy máme za to, že e, tam nedosahujeme určitého prahu. Stejně se na to podíváme třeba Facebook s Whatsappem. Nedávno jsme se podívali na to, když Apple koupil Shizam a WhatsApp a Shizam jsou malé podniky a nedosáhly toho Prahu, ale právě proč my jsme se na to podívali? Protože se jednalo o otázku dat a potom, jakou pozici ta společnost bude mít, protože my tady se na to musíme rovněž podívat. A zdali máme změnit eh, nástroje či ne. Ano, to je velmi zajímavé eh, téma, protože když se trh eh, mění, když se mění obchodní modely a jedná se také o hodnotu hodnotový řetězec. Já jsem se zeptala několik konzultantů, aby se na to podívali a Eh, to jsou konzultanti, kteří mají na starosti ehm, Intech ehm, a eh, legislativu související s hospodářskou soutěží. A my jsme si jich eh, zeptali nebo požádali o konzultaci, jakým způsobem postupovat. Tedy nežádali jsme pouze o analýzu, ale požádali jsme o doporučení. A abychom to o, o, doplnili, tak jsme také skontaktovali třeba akcionáře a e, zaved, Eh, spustili jsme webovou eh, stránku eh, minulý týden. Lhůta je do září, aby lidé mohli toto diskutovat. A 17. ledna bude se konat otevřená konference, kde budeme diskutovat, co je potřeba na trhu ohledně způsobu vytváření hodnot v případě průmyslu, inovací a tak, aby tedy ty naše nástroje byly účelné. A ohledně dotazu pana Niky, eh, pokud je o celárnu v Rumunsku, tak eh, velmi ráda bych chtěla zopakovat následující. Je velmi důležité, aby eh, všichni pochopili, že máme zde společný cíl Eh, pro nás není dobré, když se eh, zavře továrna, protože pokud se ta továrna zavře, tak tam nebude konkurence. A jediným konkurentem eh, může být firma, když funguje, protože tam je ten podnikatelský duch a inovace. A potom ten závod sehrává důležitou úlohu na trhu. A pokud po té fúzi, co je pro nás důležité, ten kupující, a v případě mnoha průmyslových odvětví eh, kupující nestačí, aby to byl někdo, kdo je bohatý, ale musí to být někdo, kdo má také znalosti, kdo se vyzná v tom obchodě, protože jinak eh, eh, je komplikované, abyste tam vlastně najeli nebo nastoupili do toho rozjetého vlaku obchodu a mohlo to dále fungovat. Proto je také důležité, aby tam byly osoby, eh, které tomu rozumí, aby, se, aby existovala tedy ta konkurence po té fúzi. A souhlasím eh, s tím, eh, jak vypadá historie ocelářství v Evropě. Ano, to s tím je spojeno mnoho problémů. Co můžeme říci, že současný stav oceláren v Evropě je takový, že je to máme eh, dobré ocelářství, eh, které eh, nez, nezávisí na daňových poplatnících. Znamená to, že ocelářství je velmi dobře konkurenčně schopné v globálním trhu. A zde bych také chtěla pohovořit o našich antidumpingových antidumpingových mechanismech, nástrojích pro obran hospodářské soutěže a tyto nástroje musí být eh, dobře fungující v případě, že dojdeme k názoru, že je porušena hospodářská soutěž. Máme nyní 37 takovýchto opatření a Eh, Cecílie eh, Malstromová to má na starosti a jsou to eh, nástroje pro zrychlení vždy a samozřejmě v rámci globálních pravidel VTO, ale co je důležité, aby to bylo rychlejší, abychom byli tedy schopnější než v minulosti. A doufám, že to zvládneme společně, protože je důležité také říci evropskému průmyslu, že pokud čelí e, nekalé hospodářské soutěži, tak je to potřeba řešit. A pokud máme e, férovou hospodářskou soutěž, tak doufáme, že budou souhlasit e, s takovouto konkurencí. Ale pokud je ta hospodářská soutěž nekalá, tak je potřeba to řešit. Otázka finančního odvětví a Brexitu. Já, co dnes mohu říci, je, že tato otázka je otevřená. Pokud eh, někdo eh, ví, jak dopadne vyjednávání o Brexitu, tak by nám to měl říci, eh, tak abychom se mohli připravit na to, co nás čeká. Ano, je jasné, že finanční odvětví v Evropě je velmi důležitým sektorem a je to infrastruktura, která podporuje náš průmysl, tak aby mohli dělat to, co dělají nejlépe. A samozřejmě to budeme sledovat eh, s velkým zájmem, eh, jak dopadne to přechodné období, ale i budoucí vztahy se Spojeným královstvím. A potom k otázce Yes. Ano, k České republice. Jaký byl ten český dotaz? Můžete to prosím zopakovat, pane Kohlíčku? One part was the same. Uh, jedna ta Jedna ta část dotazu byla eh, stejná jako dotaz eh, francouzského kolegu. Jak se může náš průmysl chránit proti nekalé hospodářské soutěže? Eh, ty firmy, co kupují ty obrovské závody, třeba Acelor Mittal, který koupil většinu oceláren těch nejrozvinutějších oceláren v Evropě. A nyní v, v České republice máme problém, protože ocelárny Vítkovice budou prodávat orgány, tedy z té skupiny. A to uh, si objednal váš výbor, uh, protože tady se jedná o hospodářskou soutěž. Ano, vy máte pravdu. Musíme vždy sledovat, eh, kdo má zájem o koupy toho konkrétního podniku, protože nyní i dříve existují prostě firmy, které Eh, pouze vznikly eh, před třemi dny. My jsme měli takový problém v případě Poldy. Ocelárny Poldy byly eh, nedávno po druhé prodány nějakému neznámému kupci. A můj druhý dotaz, jak to vypadá s průmyslem obalů eh, ze skla. Eh, eh, Sino, takže to koupila americká firma Vesiny Noa. Já jsem z tohoto odvětví, já to znám velmi dobrá. Týká se to třeba i levného skla. Americké firmy koupí velký podíl v tomto odvětví. Co můžeme dělat proti takovýmto nově příchozím, jak můžeme chránit naše pracovní místa. Eh, to je ten ústřední problém. Já myslím, že na takovýto dotaz není jednoduchá odpověď, ale je důležité, abychom o takovýchto věcech eh, hovořili, protože je to eh, velmi důležité, co se týče budoucnosti našeho průmyslu a to je věc, které jsme si velmi vědomi. Eh, tak to bych eh, vysvětlil dotaz kolegy. Ano, eh, protože ano, když byste se pouze ptali na to, na co jsem schopna odpovědět, tak by ta schůze byla velmi krátká. Já bohužel neznám průmysl skla, nevím, že by byly nějaké fúze, o kterých bychom viděli. Já si tedy poznamenám ten váš dotaz. A potom ten eh, druhý návrh zde eh, v parlamentu je, tak to se týká otázky přímých investic, eh, protože Evropa velmi dobře využila zahraniční přímé investice, ale já si myslím, že by bylo jen obezřetné říci, zda byste také mohli něco vědět o těch investorech to si myslím, že je dobrá věc. Některé členské státy už mají takovéto mechanismy a co my navrhujeme, je, že by všechny členské státy měly e, takovéto screeningové mechanismy, tak aby věděli, zdali investoři investují ze správného důvodu. A proto já toto velmi podporuji, eh, protože na globálním eh, trhu kde ta hospodářská soutěž není ideální a kde nemáte rovné podmínky pro všechny, tak musíte mít možnost se chránit eh, buď eh, mechanismy pro eh, obranu obchodu, pokud to je mimo Evropu, tak a co se týče screeningu těch investic, protože tím pádem budete vědět, zda se investuje ze správného důvodu či ne v Evropě a jakožto součástí této strategie zjistit, co můžeme udělat pro to, abychom eh, co nejvíce eh, omezili dopad těch eh, negativních mechanismů. To se nestihne za rok nebo za celý mandát, ale je lepší dosáhnout určitého pokroku než žádného pokroku. A my tady spolupracujeme s Cecilí aby to bylo součástí našich různých obchodních dohod, tak abychom zastavili eh, škodlivé eh, dotace. Eh, před nějakou dobou během, na, v rámci VTO jednalo se o to, že vývozní dotace pro zemědělství by měly skončit. To není předmětem eh, vaší pravomoce, ale měli bychom tedy takovou eh, tříúrovňovou strategii, abych zodpověděla váš dotaz. Ano, my chceme být schopni rychle uvalit antidumpingové mechanismy a provést eh, screening investic, abychom zjistili, zda ty investice se dělají ze správného důvodu. A také udělat všechno proto, aby se škodlivé eh, dotace omezily. Eh, toto probíhá s Čínou, máme dialog a máme k tomu také dohodu o obchodu. Co se týče kapacitních mechanismů, abych tomu teď došla, ano, máte pravdu, když říkáte, že my eh, se eh, my pomáháme vytváření kapacitních mechanismů v celé Evropě. Navzájem se liší, eh, protože odráží to dědictví, které je v oblasti výroby energie v těch jednotlivých zemích. Dělá se to tam, kde je to potřeba a členský stát musí tedy vytvořit ten potřebný kontext, aby řekl, že to potřeba je. A potom musí, to se týká toho, aby to se jednalo o narušení hospodářské soutěže a potom to musí být dočasné, protože, jak jste řekli, Evropský parlament pracoval velmi intenzivně eh, na tom, aby byl zreformován trh s elektrickou energií. Reforma trhu s energií a energetické unie by měla umožnit členským státům, aby si členské státy pomohly Eh, v případě, že je to potřeba, máte tu zálohu eh, těch zdrojů z obnovitelné energie, nebo když existuje nějaká špička. A eh, tyto schválené kapacitní mechanismy tam mají tu otázku toho, že jsou dočasné. A některé mají Eh, také ten prvek, že jsou otevřeny pro eh, přeshraniční dodávky a také tam obsahují prvek ohledně toho, že se zohlední reakce na poptávku, protože někdy je efektivnější a levnější dohodnout se s eh, těmi uživateli kteří hodně využívají elektrické energie, takže takto se reaguje dobře na poptávku v rámci Eh, sítě. A tady eh, ten harmonogram je důležitý, protože i když ta legislativa se změní, tak tyto dvě věci jsou tam pouze dočasné povahy a pouze když je to potřeba. A to, že je to když potřeba, tak to je velmi důležité, abychom dále nenarušovali trh více, než je to potřeba. Veřejné zakázky. To je, to je eh, kompetence Elžběty Binkovské, mé kolegyně. Moje znalosti nejsou dostatečně hluboké ale eh, Tady si na to, abychom neumožnili pouze porovnání cen, protože cena není dostačující, aby eh, jste dostali ten správný výrobek. Jedná se také otázku kvality, jakým způsobem ten výrobek vyrábíte a potom eh, ty další služby, které následují. A co je důležité, je, že státní zpráva se snaží, aby v rámci té zadání veřejné zakázky jsme dostali to, co je potřeba. Ano, vytváří se infrastruktura, máme e, e digitální infrastrukturu a to je důležitější než cena. Kvalita, technologie, harmonogram, ten e, prodávající to e, vše je nyní součástí veřejné zakázky. A potom tady se o tom, že vytváříme ty evropské šampiony. Ne, my nevytváříme evropské šampiony, to uh, vytváří firmy. Ano, evropští šampioni čelí konkurenci a čelí konkurenci. A tak, aby eh, zůstali šampiony, tak eh, musí nadále čelit hospodářské soutěži. Nesmí být nějak chráněni a potom AB eh, INF a SNB Miller. Eh, tak eh, to je... Uh, these are European companies. Uh, jsou to pivovary, jsou to, investovali do sedmi výroben, tam, kde by byla nedostatečná konkurence a nyní tedy tím nejdůležitějším výrobcem piva je evropská firma a takto Eh, to ilustruje ten fakt, že neexistuje rozpor mezi tím, čemu říkáme evropský šampion a hospodářskou soutěží. Naopak, my říkáme, pokud eh, dosáhnete úspěchu eh, v globální soutěži, tak ale to znamená, že i když děláme ty screeningy a vy budete schopni ehm, samozřejmě obstát v konkurenci. A v neposlední řadě otázka toho, jak eh, mohou získat malé podniky přístup k evropským fondům. Doufejme, že eh, společně Eh, toho dosáhneme získat finančních prostředků i na kapitálových eh, trzích. A my kolegové se snaží nalézt eh, řešení, protože nyní tady hovoříme o těch velkých průmyslech, jako třeba ocelářství, ale jak se řekl na začátku, páteří Evropy jsou malé a střední podniky, jsou to subdodavatelé, a jsou ty, kteří vytvářejí poptávku pro velké podniky, a je také stejně tak důležité pro průmysl, aby ty malé a střední podniky dobře fungovaly. Děkuji vám mnohokrát. Můžu, můžu ještě dvě otázky? My mám tak málo možnost vás vidět. Pan Morten. Děkuji, pane předsedo. Jenom se vrátím k tomu, co eh, říkal kolega s Guem. Ne, prosím, prosím, počkejte. Ještě jsem neskončil. Uh, vy jste uh, hovořila o několika příkladech, paní komisařko, o mm, evropských spotřebitelích, o synergiích, o ArcelorMittalu například. Uh, říkala jste, že že jste zasáhla, protože se někteří lidé obávali, že najednou tady eh, bude velký eh, obr, který koupí ArcelorMittal a bude to mít velký dopad na ty ceny, ale kdo, kdo by tomuhle věřil, to je nesmysl. Podle spotřebitelů náš evropský trh eh, by se uzavřel. Mm, nic by nesmělo sem, pokud tady bude velká, nebo, nebo velká firma, kdo nám může bránit nakupovat ocel z Číny nebo z Ruska nebo z USA. My jsme se uzavřeli, eh, nebo jsme uzavřeli před 40, eh, tisíci, 40 eh, miliony tun, jsme uzavřeli kapacitu a teď máme pořád ArcelorMittal v zahraničí. Pokud hovoříme o zachovávání pracovních míst a, a poznatků, tak to by mělo být kritérium a flexibilita v pravidlech hospodářské soutěže, tak abychom nenutili firmy divestovat. Já bych se obával, že zítra přijde někdo a bude si kupovat náš průmysl a pokud nebude kupovat, tak ne, ne, ne, nebude kupovat jenom ty lokality, ale hlavně ty, to, ty poznatky. My už tady téměř máme um, ehm, je to všechno v Kanadě, v USA, protože to skoupili a v zásadě rozbourali. A to tež se stane v České republice. A toho se tady obával náš kolega. V České republice, v Rumunsku, ve Francii a jinde jsme toho svědky. Myslím, že i eh, potom, eh, když eh, o tohle to přijdeme, tak už nebudeme schopni konkurovat. Děkuji. To samozřejmě byla velice jednoduchá otázka. Ještě pan Langen, třetí otázka? Ne, nebude. No tak skvěle. Tak dodatečné Otázky pro pana Marténa. Já si myslím, eh, že máme odlišné dovednosti, pokud je o převídání budoucnosti. Protože já eh, nesouhlasím s vašimi prognózami. Zaprvé evropské hospodářství je velice eh, diverzifikované, vyrábí v různých kvalitách a v různými způsoby od no, velice eh, jednoduché základní ocely k nejpokročilejším eh, ocelářským výrobkům, které mm, dokážete najít. Právě proto je těžké hmm, tak trošku eh, brutálně vnímat to, co se děje. Já myslím, že pokud se nestane nic dramatického v globální ekonomice, tak po celém světě se budeme muset eh, zabývat tím, jak řešit eh, nadbytečnou kapacitu. Je asi 50% mm, celkově. Aha. Tahle diskuse se eh, řeší na kapacitním fóru USA, Číny a Evropy které bylo nedávno eh, změny. Důležité je, že ocel cestuje na eh, různou eh, vzdálenost. Některé ocelářské produkty, ano, to je věc, kterou si můžete koupit mimo Evropu, protože dopravní časy a, a dodání včas není tak důležité jako jinde. Pokud se podíváte na ty fůze, tak my jsme se tam zabývali tím, jak ocel je eh, Pokud, nebo na koho se lidé obrátí, když eh, jejich eh, obvyklý prodejce není k dispozici? A někdy jsme zjistili, že některé ocelářské produkty ne, ne se stojí příliš daleko, jsou velice potřebné. Nejenom ty ocelářské produkty, ale také kvalitní, záruka, kvalitativní záruka výrobce, dodání včas, schopnost dodat víc v určitou dobu, pokud bude třeba. A to si myslím, že je velice důležité si uvědomit. Tohle vidíte v evropském ocelářství. A jsou také eh, různé způsoby eh, eh, výroby z rudy až po ty pokročilé typy ocely. Něco se pokrývá dovozy protože eh, něco se tady nemůže eh, koupit a ty, tam se ti zákazníci eh, mm, stěžují na to, že nejsou schopni dosáhnout správných cen, protože ty obrané mechanismy jsou příliš hrubé. Já třeba samozřejmě uznám, že, vy mus, že je třeba o tomto přemýšlet, že jedno místo v ocelářství vytváří další místa v ocelářství. V Evropě je nějakých 360 tisíc pracovních míst na 500 z lokalitách v 23 zemích v ocelářství, ale 30 mm, milionů lidí eh, je zaměstnáno v podnicích, které používají ocel a tyto podniky závisí nejenom na kvalitě té oceli, ale také na konkurenčních cenách, aby mohly jejich produkty zůstat na trhu. A o to tady jde. A proto máme povinnost eh, přihlížet k celému tomu hodnotovému eh, řetězci a nejenom k specifikům tak abychom eh, se postarali o to, aby evropské podniky zůstaly konkurenceschopné. Paní komisařko, když eh, jsou tady, je tady určitá, určitý nesoulad, eh, určitá neschoda mezi námi na konci, tak jsme plně uspokojeni tím, že jste mezi nás přišla. Je velice důležité toto zdůležit z pohledu našeho průmyslu, energetiky, digitálního sektoru, dokonce i kosmické politiky. takže vaše přítomnost by komisařky odpovědné za hospodářskou soutěž. Národní šampioni globální konkurence, dumping, státní pomoc, eh, spravedlivá hospodářská soutěž, postivá hospodářská soutěž. To víme, že je velice delikátní téma všechno a a my chceme opravdu eh, trhy eh, čistě konkurenceschopné, konkurenční, protože jsme zapomeni v globální konkurenci a jak jste říkala, Lze být konkurenceschopný pouze, pokud eh, s vámi někdo, vám někdo konkuruje. Takže eh, je jasné, že potřebujeme eh, zaměstnanost pracovní místa. Čili to, to není nic, co by se odporovalo. A každopádně vám mnohokrát děkuji za to, že jste k nám přišla. Pro náš výbor to bylo něco skvělého a možná, že ještě budeme, se, se, se uvidíme do března příštího roku, protože máte velkou odpovědnost za rozpočet. My máme odpovědnost a chceme být o to do března příštího roku s vyjednáváním. To není snadné. Poprvé v historii. Takže ještě jednou, každopádně mnohokrát děkuji.